Good afternoon, everybody. Let's get started. Well, uh, first of all, adoption of the agenda. Tak nejdříve přijmeme uh, pořad jednání. Máme tady návrh na drobnou uh, změnu. Vlastně ne tak úplně drobnou. kolega Christopher Fjellner, který je zpravodajem pro TDI, požádal, aby eh, bod 24 eh, o TDI, čili ochraně před dumpingovým dovozem se zemí, které nejsou členy ES, se projednal eh, dopoledne, nikoli odpoledne a místo toho body 17 a 18 se přesunou na odpolední část zasedání. Máte k tomu někdo nějaké námitky? Tímto tedy považujeme návrh pořadu jednání za přijatý. Teď má sdělení. Naše zasedání bude přenášeno po internetu, jako obvykle. kromě eh, jeho nejveřejné části. A, a ty neveřejné části máme dvě. Máme k dispozici seznam eh, korespondence, by vás to někoho zajímalo, a potom eh, novinky. První se týká VTO. úspěch eh, při přijetí tzv. balíského balíčku po velmi náročném týdnu eh, v Indonésii eh, představí zítra Jean-Luc Martin, generální ředitel generální ředitelství pro obchod, který nám vysvětlí, v čem spočívá ten důležitý průlom, kterým se vdechuje život do vyjednávání v rámci VTO. My jsme tam byli silně zastoupeni naší delegací. Bylo tam deset poslanců našeho výboru, jak víte. A máme pocit, že jsme se zúčastnili důležité akce v historii eh, VTO Středoamerická Guatemala eh, se eh, připojila k asociační dohodě mezi EU a Střední Amerikou a tím eh, se dokončilo uplatnění všech potenciálních členů ze Střední Ameriky. Pokud je o politický eh, rozměr spolupráce v rámci dohodě, tak je to samozřejmě věc, eh, kterou musí ratifikovat jednotlivé členské státy. Čína oznámila ochotu eh, připojit se eh, k vyjednávání TSR. To znamená eh, mnohostranná vyjednávání o eh, službách. A, a také údajně Mercosur je připraven přijít s nabídkou k obnovení vyjednávání o obchodní dohodě mezi EU a Mercosurem. Nicméně eh, závěrečná výměna nabídek, včetně nabídky EU, která zatím není na světě, má proběhnout až v lednu. Dobrá, teď přejdeme k bodu 3. A sice eh, provádění smlouvy o obchodu se zbraněmi. Bude tady probíhat slyšení, které pořádá náš výbor ve spolupráci s podvýborem AFETu pro bezpečnost a obranu sede a naš, je tady zpravodaj, náš kolega z AFETu, který je také místo předsedou sede. Kromě toho tedy, že zde v úloze zpravodaje. Poděkuji tedy SD a našemu kolegu Lisekovi za účast na tomto slyšení. Jak víte, tak prakticky po deseti letech vyjednávání OSN přijalo historický krok v dubnu tohoto roku a, valné schromáždění přijalo úplně první mezinárodní smlouvu smlouvu, která má regulovat obchod s konvenčními zbraněmi. Až 150, eh, nebo 154 zemí hlasovalo pro eh, smlouvu, jenom tři byli proti. Kdo to je? Severní Korea, Sýrie a Irán. Velké překvapení. Nicméně, řada důležitých členů OSN se eh, rozhodla eh, se hlasování zdržet. Včetně Ruska, Číny a Indie. Smlouva o obchodu eh, se zbraněmi vstoupí v, po dokončení ratifikace v 50 státech, zatím to proběhlo jenom v 9 zemích. Celkově 28 členských eh, zemí EU hm, tedy eh, splní víc než polovinu kvalifikačního požadavku na ratifikaci. A samozřejmě, když eh, budou ratifikovat všechny státy EU, tak to bude velmi politicky a symbolicky významné. Hm. Evropská unie samotná není eh, smluvní stranou smlouvy, protože my nejsme členy OSN. Pouze eh, členské státy OSN mohou tedy podepsat a ratifikovat smlouvu. Nicméně dohod, smlouva o obchodu se zbraněmi se týká důležitých věcí, které spadají do rozsahu výlučné pravomoci Unie, konkrétně společné obchodní politiky. A proto my tady eh, projednáváme souhlas s touto smlouvou. My nedáváme souhlas eh, se smlouvou, ale dáváme souhlas s tím, aby Unie povolila členským státům ratifikovat tu smlouvu jménem Unie podle eh, zmocňující doložky eh, smlouvy o fungování Evropské unie. My tedy rozhodujeme o tom, že souhlasíme, aby členské státy dostaly pravomoc ratifikovat tuto smlouvu jménem Unie ve věcech, eh, které spadají do výlučné pravomoci EU, a sice v obchodních věcech. A s tímto už můžu eh, zahájit naše dnešní eh, slyšení. Nejdříve dáme eh, slovo kolegovi Lisekovi z sebe, ze sede. Máš slovo. Thank you very much, <clears throat> Chairman. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že nejsem na tomto výboru poprvé, protože některé z vás nahrazuji, konkrétně před několika týdny, takže to tady znáte. Dobře, děkuji pane Moreiro, děkuji také celému výboru za to, že jste uspořádali toto slyšení. Tedy slyšení, na které byl přizván také výbor SEDE. Já nyní představím několik podle nás důležitých poznámek. Je pravda, že před sedmi lety se v rámci OSN rozhodlo o této smlouvě, smlouvě obchodu se zbraněmi, protože politická diskuze byla zdržována politickými spory a neshodami, pokud je například o parametry, rozsah a kritéria. A také nepanovala shoda, pokud je o implementaci a mezinárodní pomoc. V rámci usnesení parlamentu z června 2013 o vývozu zbraní uznáváme, že přijetím této smlouvy ATT v rámci valného zhromáždění mezinárodní společenství ukázalo výrazný závazek, snahu regulovat obchod se zbraněmi, a to v kontextu se zásadami transparentnosti a odpovědnosti. Jedna z kritických otázek je celkový cíl této smlouvy. Některé státy uváděly, že tato smlouva zavádí Um, silnou bezpečnost a humanitární standardy a také se soustředí na nešíření zbraní. Jiné země chtěly, aby byl upraven pouze obchod. Striktně pouze obchod. Smlouva se týká výlučné kompetence EU a také národních kompetencí členských států. Pokud je o výlučnou kompetenci EU, členské státy dostanou právo ratifikovat tuto smlouvu jménem EU. Zvláště jde o Interkomunitní obchod se zbraněmi, municí a dalšími, tedy to, co spadá výlučně pod kompetenci EU. Vzhledem k tomu, že v textu není žádná skutečná doložka o této problematice, EU nemůže sama přijmout rozhodnutí. Jediné, jediná možnost je přenést tuto pravomoc na členské státy. Z usnesení eh, OSN 6448 je jasné, že existuje ovšem vazba mezi touto smlouvou ATT a obecným mírem a bezpečností. Týká se to tedy nejenom obchodní politiky, protože tato smlouva reaguje také na neregulovaný obchod se zbraněmi a odklon zbraní, ale celkově to také, nebo tento problém přispívá k ozbrojeným konfliktům, terorismu, přemysťování osob a tak dále. Podkopává to mír, bezpečnost, stabilitu a udržitelný ekonomický rozvoj. Většina zemí, zvláště ti hlavní vývozci zbraní, aby ti, kteří vyrábějí zbraně, včetně EU, protože představuje, EU představuje 21 celkového obchodu se zbraní, mají národní kontrolní systémy. Vlády již upravili mezinárodní um, obchod se zbraněmi, včetně humanitárních a strategických dopadů. EU také má mm, etický kodex přijatý v roce 89 a také máme společné stanovisko Rady o, vývozu, o kontrole vývozu zbraní. Parlament k tomu v červnu 2013 přijal usnesení. EU tedy provádí odpovědnou politiku týkající se vývozu zbraní. Nicméně Právně závazný mezinárodní nástroj byl také potřeba, vzhledem k tomu, že mnohé národní systémy jsou zatím nedostatečné, anebo došlo k významným nekonsistentnostem při, při provádění a také byly zaznamenány nedostatky, což potom využili obchodníci se zbraněmi. Evropský, Evropský parlament ve svém usnesení také volá o robustní smlouvě a ta může představovat opravdovou změnu, může to pomoci vyřešit eh, situaci, kdy dochází k odklonu zbraní a zbraně se tak nebudou dostávat do rukou teroristů a lidí, kteří by mohli zneužívat lidská práva. Smlouva pokrývá také lehké zbraně a malé zbraně, tak jak si to přála EU. Obecně, i když to tam není eh, explicitně uvedeno, se to bere tak, že Jakákoliv nejednoznačnost v textu ATT se má vykládat tak, aby se tím aby to pokrývalo celkově obchod se zbraněmi. Povinnosti států spočívají v tom, že musí každoročně podávat zprávy o vývozu konvenčních zbraní, zvláště parlamentu, což je zárukou pro důvěrhodnou a efektivní implementaci smlouvy. Evropský parlament tedy doporučuje přijetí ATT pro EU a členské státy a podporuje tedy přijetí rozhodnutí Rady, kde se členským státem umožňuje ratifikace této smlouvy o obchodu se zbraněmi jménem EU. Děkuji. Děkuji. Vidím, že někteří kolegové se hlásí. Barmera Nochbelder předsedkyně podvýboru pro lidská práva a také AFET, AFETu. Barbaro, chcete se vyjádřit? Pokud ano, máte slovo. First I would like to thank you for all... Ano, já jednak děkuji za uspořádání tohoto slyšení a děkuji také za to, že jste mě pozvali jako předsedkyně podvýboru. Já jsem si říkala, že nejlepší bude vyslechnout si experty a potom položím otázky. Ale samozřejmě už nyní mohu poznamenat, že je poměrně pozitivní to, že v takovéto smlouvě úplně poprvé členské státy upřednostnili lidská práva, také humanitární právo i mezinárodní a trestní právo, že je to zakotveno v textu. Je to pozitivní, ale ještě uvidíme, jak se to bude provádět. Děkuji. Děkuji. A půjdeme dále. Přistoupíme k našim hostům, řečníkům. První panel se bude týkat úlohy Evropské unie během vyjednávání a přijímání smlouvy o obchodu se zbraněmi. Máme zde jako hosty dva členy komise, jednak pan Bilica, který se zvláště zabývá nešířením a odzbrojením, který tady zastupuje nebo zastupoval EU během vyjednávání v New Yorku. Prosím, máte slovo. A poprosil bych ještě řečníky, aby se omezili na maximálně 10 minut. Pan Bivica, prosím. Ah. Uh, Děkuji, pane předsedo. Na začátek bych vám rád Eh, poděkoval stejně tak jako Evropskému parlamentu za možnost představit výboru pro mezinárodní obchod eh, názory eh, Evropské SVČ na dohodu o obchodu se zbraněmi. Je to jedna z nejdůležitějších dohod v oblasti nešíření zbraní a odzbrojování. Doufám, že postup souhlasu bude dokončen velmi záhy příští rok já se budu eh, zaměřovat na úlohu Evropské unie při vyjednávání a přijímání o této eh, smlouvě. A závěrem bych rád řekl něco k úloze EU k, při řešení těch mimořádných eh, výzev při vstupu této smlouvy v platnost jejího univerzálního rozšíření a naplňování. Pane předsedo, eh, přijetí eh, smlouvy 2. Eh, dubna 2013 všeobecným valným schromážděním OSN dokončilo sedmletý Eh, proces vyjednávání eh, v OSN, kde, eh, který Evropská unie a její členské státy aktivně celou dobu podporovaly. Středovodem podpory byly aktivity na základě tří rozhodnutí Rady v letech 2009 až 2012 kterými se přidělili celkem 2,5 milionu eura na eh, semináře a další cílené aktivity. Eh, tyto aktivity eh, směřovaly na tři cíle. Za prvé prosazovaly základní zásady smlouvy, to znamená větší transparentnosti a odpovědnosti při obchodu se zbraněmi. Za druhé se zvyšovalo mezinárodní informovanost o tomto procesu a za třetí eh, se usnadňovalo eh, zbližování vyjednávacích pozic. V rámci OSN se EU aktivně účastnila na pěti eh, zasedáních přípravných výborů v letech 2005 až 2009 až 2012 a také na konferenci, kde se v roce 2012 26. července uzavřel eh, tedy návrh textu a potom také 18. až 28. března 2013 na příslušné konferenci. Obě konference se eh, pořádaly v New Yorku pod zašitou OSN a EU se účastnila jako pozorovatel v souladu s eh, usnesením 65-276 valném schromáždění OSN o postavení EU na valném schromáždění. Poté, co jsem nastoupil eh, do služby v eh, únoru jsem hned měl tu čest eh, vyjet na závěrečnou vyjednávací konferenci. Během konference jsem předsedal Radě koordinačních jednání za EU a představil koordinovaná ujednání. Předseda konference Peter Wilcox organizoval eh, celá vyjednávání otevřeně a transparentně. Během konference eh, předseda předložil tři revidované verze návrhu smlouvy 20. března, eh, tedy právní úpravu toho původního textu, potom v následujících dnech zásadnější revizi a potom závěrečnou verzi smlouvy, která nakonec byla předložena konferenci k schválení, eh, včetně drobných formulačních změn. Evropská unie sehrála aktivní úlohu během celého trvání vyjednávání. Vyjednávací mandát eh, přijatý eh, příslušnou skupinou v březnu 2013 umožnil členským státům vyjednávat v ovzduší právní jistoty a efektivním způsobem. Eh, společné zásady EU eh, ke všem hlavním prvkům už byly vytvořeny před konferencí v Bruselu a, a podrobně schváleny na evropských koordinačních zasedáních v New Yorku. Prohlášení EU byla představena na plenárním zasedání a na eh, zasedání koordinátorů. A také EU předkládala konkrétní koordinační návrhy k jednotlivým prvkům smlouvy. S cílem posílit hlavní ustanovení návrhu Evropská delegace s valnou část svých snah věnovala zajištění kompatibility smlouvy s Evropským AKI. Předpokládám, že ředitel Brunet z komise se tomu bude věnovat podrobněji. Navzdory neunavným snahám předsedy eh, a podpoře většinu, většiny účastnických států, včetně EU, nebylo dosaženo koncenzu o závěrečném textu vzhledem k opozici Islámské republiky Iránu, Korejské lidové demokratické republiky a poslední, ale Sýrie. Většina hm, členských států si vyjadřila přání co nejdříve ten text ve stávající podobě přijmout. Eh, sedm spoluautorů, včetně Velké Británie a Finska, eh, napsalo dopis generálnímu tajemníkovi OSN, ve kterém byl návrh usnesení, eh, které žádalo valné schromáždění OSN o přijetí textu a požádalo generálního tajemníka, aby otevřel smlouvu k podpisům. Všechny členské státy EU se postavily za tuto žádost. Smlouva tedy byla přijata 2. dubna 2013 na valném schromáždění OSN nebyly přijaty žádné pokusy eh, změnit ten text eh, vyjednaný na konferenci. Jak jste říkal, pane předsedo, 154 států bylo pro, tři byly proti. Irán, Syrie a, a Severní Korea a 23 se zdrželo. Smlouva byla otevřena k podpisu eh, v New Yorku v červnu 2013, 3. června a hm, Přijetí smlouvy nebude eh, koncem tedy neodpovědného obchodu se zbraněmi. Je to teprve začátek konce. první výzva, kterou čelíme, je eh, výzva eh, mm, dosažení rychlého vstupu v platnost. To znamená dosažení 50 ratifikací co nejrychleji. 15 prosince už 115 zemí po celém světě podepsalo eh, smlouvu a 9 z nich už eh, odevzdalo své ratifikační listiny eh, u OSN. Všech 28 členských států EU už smlouvu podepsalo a v některých z nich mezinárodní ratifikační procesy už jsou v pokročilé fázi. Na základě takového silného mezinárodního hm, proudu je možné, že klasifikace dojde ke konci roku 2014. Aby se to mohlo stát, tak Evropský eh, parlament eh, musí souhlasit eh, s tím, aby členské státy mohly tedy uložit své ratifikační dokumenty USN. Potom je tady důležitá otázka univerzalizace. Záleží na ní proto, protože regulace obchodu se zbraněmi na mezinárodní úrovni je globální věc z definice. Je tedy proto eh, třeba eh, zajistit dostatečnou úroveň dodržování a je důležité, aby hlavní vývodci a dovozci zbraní eh, smlouvu podporovali. EU chce hrát aktivní roli i při řešení této otázky. Smlouva se řeší prakticky eh, při každé vhodné eh, diplomatické příležitosti v eh, dialozích a kontaktech, kterou má EU s příslušnícími zeměmi. Byly vytvořeny cílené demarše a to tak, abychom vyzývali příslušné země k ratifikaci smlouvy. Vysoké smluvní strany mají tedy podle smlouvy kontrolovat toky zbraní na, svých, na, své, na své teritorium a z něj a velký počet eh, zemí bude potřebovat eh, zásadní administrativní podporu, aby mohlo efektivně smlouvu naplňovat. Eh, evropský program podpory implementace, který je financován především ze společné zahraniční bezpečnostní politiky, nyní bude přijímán na radě vlastně dnes. Eh, rozhodnutí eh, rady eh, s předpokládaným počátečním rokem, tedy trváním tří let, bude mít tři cíle. Za prvé podpořit na žádost dané, členské, dané státy při posilování systému kontroly zbraní tak, aby mohli implementovat smlouvu o obchodu se zbraněmi. Potom Eh, zvyšování informovanosti o eh, smlouvě eh, příslušnými národními a regionálními úřady a subjekty občanské společnosti, tak aby byly efektivně zapojeny do toho procesu implementace. Evropská unie, aby dosáhla těchto cílů, naplní, tedy bude dělat následující, bude pomáhat Eh, příslušným eh, zemím eh, vytvořit vhodná legislativní a administrativní opatření. Jejich cílem má být vytvoření efektivního systému obchodování se zbraněmi. Za B posílit odborné dovednosti a kapacitu příslušných pracovníků, kteří licencují obchod se zbraněmi v daných zemích, například s přístupněním k Eh, s zpřístupněním vhodných informací. Eh, jsme si jistí, pane předsedo, eh, že tento podpůrný program účinně pomůže těm zemím mimo EU, které mají politickou vůli připojit se k smlouvě, ale nemají kapacitu na její implementaci. Závěrem bych tedy řekl, že orgán OSN pro odzbrojování uvádí, že smlouva podpoří mír a bezpečnost tím, že ukončí zbraňové toky do konfliktních regionů. Zabrání tomu, aby ti, kteří porušují mezinárodní právo, dostávali zbraně a příslušní válečníci a pirháti už by tedy neměli dále získávat přístup ke zbraněním. Eh, smrtícím. Vážený pane předsedo, eh, podle eh, expertního stanoviska SVČ vhodná a rychlá ratifikace a rychlý vstup v platnost univerzalizace a rychlá implementace smlouvy o obchodu se zbraněmi je v souladu s Evropskou bezpečnostní strategií a Evropskou strategií k boji s nelegálním obchodem s zbraní a municemi Eh, se zbraněmi a municí a bude to sloužit společným bezpečnostním zájmům Evropské unie. Eh, děkuji, pane předsedo, a jsem vám k dispozici eh, kvůli případným otázkám. Děkuji, říká pan předseda, za vaše velmi významné sdělení. Ještě oprava. Pan Belica ne, tedy nepatří ke komisi, ale k SVČ. Naším dalším řečníkem je ovšem někdo, kdo už ke komisi patří a je to pan eh, Briné, eh, ředitel eh, v oddělení DG Enterprise pro letecký námořní a obraný a bezpečnostní průmysl. Vážený pane předsedo, vážení europoslanci, dámy a pánové, já chci jednak poděkovat za pozvání na tento výbor, kde se může vyjádřit komise a také jsem rád, že se mohu vyjádřit k našemu očekávání, pokud je o provádění smlouvy ATT. Já dnes se chci věnovat tématu, které komise považuje za náročné v určité fázi i rada. Takže já se zaměřím během svého příspěvku na ta témata, která jsou zvláště důležitá pro komisi. A také budu hovořit o tom, jak podle nás, nebo jak očekáváme, že proběhne provádění smlouvy. Podívejme se nejprve zpět, jak proběhlo přijímání této smlouvy, od eh, prvního usnesení SN do roku 2006. Mohu říci, že konečný úspěch byl způsoben tím, že mnohé zúčastněné strany vykonaly velké úsilí, zvláště v posledních 12 měsících. Tady chci zvláště zdůraznit skvělou spolupráci mezi útvary eh, komise a SVČ v této souvislosti. Komise je pevně přesvědčena o tom, že smlouva, pokud bude opravdu efektivně provedena, bude klíčovým milníkem v oblasti obchodování se zbraněmi. EU se tedy ujala vedoucí úlohy v rámci celého procesu. Pan Bilica nám před chvílí připomenul, jak to celé probíhalo. A my věříme, že EU bude podobně jednat i v budoucnosti při ratifikaci a provádění této smlouvy. Proč by komise měla hrát u této smlouvy svoji úlohu? Je to jasně z toho důvodu, že pod smlouvu spadají záležitosti, které jsou výlučně kompetencí EU. Mimo jiné jsou tam opatření, jako je například eh, kontroly dovozu a vývozu, které spadají pod eh, společnou obchodní politiku Unie. Pane předsedo, to jste připomínal. Kromě toho je tam také výrazná část týkající se vnějšího trhu, to je také důležité, Směrnice z roku 2009, která se týká dovozu a přesunu se střelnými zbraněmi zakotvuje zás- zásady obchodování s konvenčními zbraněmi. Existence těchto zásad přímo souvisí s prováděním této smlouvy ATT členskými státy EU. Také jsme dosáhli výrazného administrativního zjednodušení, což by mělo vést k plynulejšímu eh, pohybu tohoto typu výrobku na vnějším trhu a zároveň zachováme vysokou úroveň bezpečnosti pro naše občany. Z toho důvodu se komise domnívá, že hlavní, hlavní záležitostí je zajistit, aby tyto zásady, které jsou zakotveny v sekundární legislativě, byly zakotveny také v této smlouvě o obchodu se zbraněmi. Komise se účastnila vyjednávání v souladu s ustanoveními smlouvy. Byli jsme součástí vyjednávacího týmu EU a zasahovali jsme do celého procesu tak, abychom zajistili respektování evropského AKY. Členské státy vyjednávaly potom o ostatních aspektech smlouvy o obchodu se zbraněmi a plně podporovali pozici komise. Tady chci zdůraznit, že spolupráce mezi členskými státy v New Yorku a komisí byla opravdu efektivní. Poté, co bylo přijato, přijato konečné znění v dubnu této smlouvy o obchodu se zbraněmi, provedla komise podrobné posouzení. Došli jsme k závěru, že text smlouvy je plně kompatibilní s existujícím AKY. Další krok spočívá v tom, že komise přijala návrh rozhodnutí rady, kterým se umožňuje členským státům podepsat smlouvu ATT, a to na konferenci v New Yorku v červnu, což byl poslední krok předtím, než proběhne ratifikace členských států. Tedy ten poslední krok je nyní v rukou parlamentu. Víme, že hlavní města členských států již čekají na váš souhlas a potom na povolení pro členské státy, tedy radou. Abychom zajistili soulad s AKI, Nepodařilo se nám splnit náš druhý cíl, a sice přistoupení EU ke smlouvě. Smlouva bude otevřená regionální organizaci. To znamená, že bychom tam mohli přistoupit jako EU. Nicméně proti tomu se stavilo několik zemí, velice pevně konkrétně Čína. My jsme se báli, aby toto tato žádost neohrozila konečné přijetí smlouvy. Z toho důvodu jsme se vzdali této doložky. Je ale důležité zdůraznit, že jiné regiony světa jako ECOWAS a další také vyjádřili silný zájem na tom hrát významnou úlohu v souvislosti se smlouvou. Komise Navíc vycházela z toho, že smlouva odkazuje na úlohu regionálních organizací a na úlohu, které, kterou tyto organizace mohou hrát při pomáhání státům při implementaci. Přistoupení EU ke smlouvě musí zůstat naším dlouhodobým cílem. Smlouva o obchodování se zbraněmi poskytuje možnost eh, tuto situaci napravit. Měli bychom tedy toto považovat za náš celkový cíl do budoucna. Nechci předjímat to, co proběhne, nebo co se bude říkat na dalším panelu. Chci pouze uh, poznamenat, že průmyslové odvětví podporovalo přijetí této smlouvy již od samého začátku. Je samozřejmě v zájmu uh, evropského obraného průmyslu jednat transparentně a respektovat zásady a cíle, které jsou zakotveny ve smlouvě ATT. Úloha průmyslového odvětví při dohlížení na lidská práva, mír a bezpečnost je stejně tak relevantní jako úlohou, kterou hrají tak politikové, místní orgány a orgány prosazující právo. V tomto kontextu bych rád připomenul sdělení Komise o obraně, které jsme přijali v červenci tohoto roku. Bude se o tom hovořit na radě tento týden, na radě pro um, obranu. Pokud je o ATT, jsou tam tři hlavní věci. Jednak směrnice, tři směrnice o obraně, jejich přijímání neproběhlo plynulé. A navíc toto probíhá v době ekonomických problémů. Komise navíc má pocit, že toto je zásadní problematika, pokud chceme vytvořit důvěryhodný legislativní rámec, pomocí něhož chceme podpořit konkurenceschopnost našeho průmyslu. Dále standardizace a certifikace a společný evropský přístup, to je také uvedeno ve sdělení Používání společných eh, standardů a společné certifikace je klíčové, tak abychom zajistili interoperabilitu, ehm, konkurenceschopnost celého obraného průmyslu. Také to může být dobrý základ pro vytvoření společné terminologie a může to doprovázet vývoj prováděcích předpisů smlouvy o obchodu se zbraněmi. Přesvědčení ostatních stran k tomu, aby podepsali a provedli ATT, je nyní první krok. Komise vítá navýšení rozpočtu. který byl vyhrazen eh, kolegy z ESVČ na další tři roky pro provádění této smlouvy. Kromě těchto činností bychom také měli šířit významné zásady, které jsou zakotveny v evropské legislativě. Například jde o zjednodušení, jisté zjednodušení se plánuje při, pro autorizaci certifikovaných společností. Jde o postup na základě společných ehm, postupů a založených na důvěře. Také zjednodušení kontaktu se třetími země by mohlo zjednodušit provádění této smlouvy. Pokud je o pohyb zbraní v rámci EU, už jsem odkazoval na seznam konvenčních zbraní. Podle ATT každý členský stát musí přijmout svůj vlastní seznam výrobků, což pro vás eh, znamená, že se pravděpodobně bude jednat o ten společný vojenský seznam. EU by potom měla podporovat harmonizaci takovýchto seznamů, tak jak se to vyžaduje podle smlouvy o obchodu se zbraněmi. Tímto se výrazně navýší transparentnost a zjednoduší se celý postup a provádění ze strany zúčastněných stran v odvětví průmyslu. Nakonec za posledních deset let EU vykonala výrazné úsilí ve snaze zlepšit eh, regulaci vývozu zboží dvojího užití. Tento cíl měl zajistit konsistentnost mezi evropskými politikami, tak abychom se vyhnuli zmatení a přílišných nákladů pro hospodářské subjekty. Prováděcí ustanovení ATT by do co největší možné míry měla být konsistentní s těmito zásadami. Tím se dostávám k závěru. Komise se domnívá, že tady má hrát svoji úlohu. Vše nekončí přijetím smlouvy o obchodu se zbraněmi. My budeme v budoucnu připraveni společně s ostatními institucemi a průmyslovým odvětvím. Jsme připraveni pokračovat v efektivní práci ve snaze zajistit rychlé a plynulé provádění smlouvy. Ještě jen opakuji, že pokud jde o tuto smlouvu, jedná se o velice významný milník. Děkuji. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci prvního panelu který se týkal úlohy Evropské unie při vyjednávání a přijímání smlouvy o obchodu se zbraněmi. Nyní zahajuji diskuzi. Pokud máte nějaké otázky, můžete se vyjádřit. Jsem rád, že obě instituce, Rada i Komise mluví společným hlasem a i když EU není formálně členem této smlouvy nebo nepodepisuje smlouvu, hraje tady významnou úlohu. Má někdo nějakou otázku? GUE. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také zástupcům prvního panelu kteří zde hovořili o všeobecné úloze, eh, kterou hraje ATT. Myslím si, že jsme si všichni zajedno, že je to opravdu velice důležitý krok ku předu v otázce, eh, jakým způsobem může kontrola zbrojení také eh, závazným způsobem závazně podporovat a dosáhnout určitých cílů a být dále rozšířena. Proto také mám takovou otázku, jestliže je to všeobecný úspěch, tak přece jenom je to k zamyšlení, protože ratifikační proces zatím není ukončen a ani jeden členský stát zatím ratifikační proces neukončil. Bylo by dobré také vyzvat zpravodaje eh, pracovat dále na naší pozici jakožto parlamentu. Eh, s tím, že by opravdu vyzval všechny, aby eh, tento proces ratifikace pokud možno proběhl co nejrychleji. Ale mám nyní otázku eh, na, možná na oba zpravodaje z prvního panelu. Odkázali jste na to, že se musí dosáhnout toho, aby průmysl, zástupci průmyslu seděli s námi za jedním stolem. Jakou možnost vidíte, že prostřednictvím ATT bude učiněn reálný příspěvek pro to, aby se skutečně dosáhlo odzbrojení? Je to problém v tom, že zbraně se nasazují v nejrůznějších krizových oblastech této země a v podstatě Eh, přispívají svým způsobem k vytváření konfliktu. Eh, splnomocněnec eh, evangelické církve v Německu se vyjádřil k těm zbrojním problémům na mezinárodním poli, ale také odkázal na Spolkovou republiku. Spolková republika svým podílem 4,7 miliard eur je velkým aktérem. 55 německých zbrojních exportu jdou do zemí třetího světa. Nezůstávají v rámci NATO nebo států Evropské unie a tím tyto zbraně přispívají na třetích trzích k tomu, že nekontrolovaně se dostávají do eh, regionů, kde jsou konflikty a přispívají k ničení životů. Otázka zní, neměli bychom e, implementací ATT a prostřednictvím této smlouvy, její ratifikací, dát e, příklad jakožto Evropská unie, abychom snížili výrobu zbraní zbraně ve fragilních, e, v křehkých státech přispívají e, k tomu, že se to hodnotí jinak. A evangelická církve Německa podle mého názoru právem e, vyžaduje, aby se se zbraněmi nejednalo jako s normálním obchodním zbožím, s normálním produktem. Měl, měly by se zbraně nově zhodnotit, eh, ne plus minus, co mi to přinese jakožto ekonomickému podniku, eh, že budu dodávat zbraně, tím pádem je také vyrábět a mm, především se to musí hodnotit z hlediska etiky a z hlediska míru. Nejde o to jenom udržet pracovní místa a nejde o to, aby hospodářsky přežily firmy eh, v oblasti zbrojního průmyslu průmyslu. To je etický problém, který také v rámci ratifikačního procesu smlouvy ATT eh, by měl být zohledněn. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak eh, dosáhneme toho, aby se ekonomika dobrovolně eh, zasadila o ratifikaci ATT, ale také jakým způsobem závazně splňovat podmínky smlouvy ATT. Děkuji. Ratification and implementation. Takže eh, otázky k eh, eh, ratifikaci a implementaci by měly být kladeny až na příští panelisty. Tohle samozřejmě bylo k vyjednávání. Bernd Lange. Děkuji, pane předsedo. Ještě se chci zeptat na jednu věc. Proč v podstatě tam není obsaženo střelivo v té smlouvě? Ehm, protože právě naše zkušenosti ukázaly, ehm, když se to týkalo ehm, dohody o odzbrojení, že tam je obsaženo také střelivo. A co vede k tomu, že to nebylo zahrnuto, nemohlo být zahrnuto do toho vyjednávacího procesu. A druhá otázka, jestliže dva hlavní producenti eh, Eh, zbrojních eh, předmětů Spojené státy a Rusko očividně nejsou v přední linii s tím, že se toho chtějí zúčastnit, eh, když to řeknu velice přátelsky, tak jaké nástroje máme proto, abychom tyto dva státy přiměli eh, k tomu, aby se do toho zapojili. Možná by zde mohli hrát eh, svou roli obchodní smlouvy. Eh, A ještě kolega z výboru druhá, Paul, kolegyně Lochbilder. Děkuji. Já chápu, eh, že eh, státy mají posuzovat eh, riziko převezení zbraní do jiných zemí, kde by mohlo dojít k závažnému porušení lidských práv jejich prostřednictvím a tam, kde je to riziko reálné, měli by zabránit tomuto převozu. To je skutečný úspěch v rámci této smlouvy. Teď otázka na dva experty. Ono to samozřejmě bude všechno fungovat, když se to správně bude naplňovat. Myslíte si, když hovoříte o evropských institucích, nebo jakou eh, úlohu by měl eh, sehrát Evropský eh, parlament při té implementaci v zahraničí? Dobrá, tak řečníci položili otázku, otázky, které jdou za rámec tohoto panelu, ale mm, Hmm, žádám vás, abyste eh, na ně odpověděli, pokud eh, budete schopni. Tak prosím, pane Brnete. Um. Ano, děkuji, pane předsedo. Já odpovím nejprve na tu poslední otázku, protože ta se mi zdá nejjednodušší. Tedy, jak Evropský parlament bude zohledně nebo jak přispěje k provádění smlouvy. Pokud je o nás, o komisi, která se zabývá řízením aký společnosti. Společenství musím říci, že máme dvě směrnice. Tyto dvě směrnice budou předmětem zprávy, která musí být vydána do roku 2016 o provádění. A stejně jako každá zpráva, která se týká legislativního aktu, o kterém rozhodují dva zákonodárci, tedy i tady, se bude hovořit o, nebo stejně tak to bude předloženo parlamentu, jako těch ostatních legislativních aktů. Pan Belica. Eh, Děkuji, pane předsedo. Za této situace se pokusím odpovědět na první a druhou otázku. Pokud je o tu první otázku, myslím, že eh, smlouva je postavena na filozofii, která mm, má hodně společného s tím, co říkal první řečník. Zbraně nejsou považovány za normální výrobky, ale existuje pro eh, kontrolu jejich vývozů zvláštní režim. A právě v těch eh, křehkých eh, regionech by měli, doufejme, mít prospěch z tohoto nového systému a standardů. To, že eh, země, které jsou v těchto regionech v situaci nějakého vnitřního konfliktu, nebo se blíží k eh, fázi zhrouceného státu, tak to, že tyto země toto silně podporovaly, jak během vyjednávání, tak i teď, eh, díky svým prvním podpisům a ratifikacím, eh, tedy od zemí z Afriky a v Karibiku a v Latinské Americe, kde se opravdu doufá, že Oni budou ehm, mít, e, se tedy doufá, že oni budou mít e, prospěch z těch vyšších standardů. Teď se dostávám anu, e, k tomu, k té další věci a sice zahrnutí munice. Jak říkal předseda té závěrečné vyjednávací konference, tak ta smlouva nestanoví strop, ale spíš minimální prach pro standardy. Takže je možnost ty standardy nastavit mnohem výše, tak jak je to eh, vyjádřeno výslovně ve smlouvě. Zahrnutí eh, munice je určitým, eh, nebo bylo důležitým prvkem stanoviska a snahy EU během vyjednávání. Tyto snahy byly úspěšné částečně, takže ve článku 2, kde se hovoří o rozsahu působnosti smlouvy, tak tam není žádná konkrétní eh, zmínka o munici. Ovšem eh, ve článku 3 je stanoveno, že každá vysoká smluvní strana eh, vytvoří a bude udržovat vlastní kontrolní systém ohledně zbraní a střeliva a munice podle článku a bude uplatňovat články 6 a 7 předtím, než eh, schválí vývoz eh, takový, takovéto munice. Takže můžeme tvrdit, že eh, munice je pokryta některými těmi důležitými mm, ustanoveními této smlouvy, včetně tedy ustanovení o posuzování vývozu. Zejména ve článku 7 eh, je tam posuzování eh, kritéria v případu, že toto by se používalo eh, k zásadnímu porušování lidského, tedy mezinárodního humanitárního práva nebo práva lidských práv. Tolik tedy k zahrnutí munice. Není to samozřejmě podrobná odpověď, ale doufám, že alespoň zásadně jsem na ně odpověděl. Děkuji vám. A teď další panel k ratifikačnímu eh, procesu a implementaci eh, smlouvy, včetně těch operačních stránek. Prvním řečníkem bude pan Polár, který je členem eh, britského diplomatického sboru. Podílel se na vyjednávání smlouvy od roku 2004, prakticky 10 let a eh, měl na starosti eh, formulaci závěrečného textu smlouvy. Pane Polárde, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám eh, za pozvání vystoupit na tomto slyšení. Dnes jsem měl stručně pohovořit o vyjednávání o této smlouvě. Já jsem eh, se eh, účastnil sedm let, takže budu hovořit o tomto a eh, kolega bude hovořit o mm, té implementaci. Já tady mimochodem zastupuji tu australskou stranu, i když nám ten správný australský přízvuk na to. Většina smluv týkajících se zbraní se týká zákazu ohledně jejich používání, Například nedávno jsme měli eh, smlouvu o třištivé munici a nebo eh, v protipěchotních minách eh, tato, eh, tyto smlouvy bývají definitivně formulované jasné, co se čeká od eh, státu a jak musí dodržovat. Tady eh, v této smlouvě tomu tak není. Tady se hovoří o společných právně závazných kritériích pouze. Smlouva ATT, jaký mohu naznačit, už eh, vlastně byla navržena poprvé začátkem 20. století. V roce 1919 několik eh, zemí eh, ustavilo smlouvu o zbraní a střelivu, ale nikdy se nerozšířila a nikdy byla příliš podporována a příliš efektivní. Ta myšlenka sama se teprve mm, odpíchla v roce 2003, kdy laureát Nobelovy ceny za mír Oscar Arias začal za ní vést kampaň. Británie také začala v roce 2004 eh, prosazovat tuto smlouvu a potom eh, se postavila do čela při jejím tedy vyjednávání. Vyjednávání byla zahájena v roce 2006 a nebo valné schromaždění je přijalo 2. dubna tohoto roku. Několik e, let e, konferenci vyjednávání a kampaní e, se zdá možná dlouho, nicméně ti, kteří se tomuto typu vyjednávání věnují, vědí, že to bylo velmi rychlé. To vyjednávání bylo velice složité. Každý stát měl jinou eh, představu, občanská společnost měla jiný model, eh, průmysl si představoval, že další regulace bude velkou zátěží. A od roku 2006 my jsme měli eh, představu o tom, v čem by mohl být problém tři ze čtyř největších ehm, vývozců ehm, byli proti smlouvě a arabské země si mysleli, že smlouva jde proti jejich bezpečnostním zájmům. E, je povaha té e, smlouvy, že bylo třeba e, tedy dosáhnout koncenzu. Konsenzus tedy se stal řídícím principem při vyjednávání. A většina toho procesu, nebo většinu toho procesu dovedl Roberto Garcia, zkušený izraelský argentinský diplomat. A všem začátek vyjednávání nebyl typický. Místo toho, abychom měli průběžný text, o kterém jsme vyjednávali, tak se vedly průběžné debaty a konzultace často do noci. Díky tomu vyjednávání byla nesmírně obtížná protože my jsme v zásadě museli tu smlouvu uvařit z ničeho. Jakmile jsme měli představu o tom, co by a mělo a nemělo být ve smlouvě, tak vytvoření textu příliš brzo by nás příliš svazovalo a potom by to znamenalo, že bychom z ní museli vyškrtat příliš mnoho. Teprve eh, na eh, poslední týden konference v roce 2012 byl eh, předložen konsolidovaný text k projednání. Na, konci na konci čtyř námoř, náročných dnů jsme měli konečný text. Splnili jsme, tedy stanovili jsme tři kritéria pro vývoz zbraní, která také zohledňovala mezinárodní humanitární právo. Ovšem tehdy to ještě nebylo právě účesané. Eh, Spojené státy s podporou několika dalších zemí potřebovaly ovšem více eh, času eh, na zvážení. Bylo několik měsíců před, zbraň, před volbami a Národní zbraňová asociace byla proti vyjednávání o smlouvě obávala se, že to je eh, začátek konce druhého dodatku k americké smlouvě. My jsme si mysleli, eh, že eh, to bude katastrofa, a naopak to bylo to nejlepší. Protože kdybychom to bývali přijali už před 27. červencem, ta smlouva by byla mnohem slabší, než máme teď. Nová konference se dohodla, že australský velislanec v Ženevě Peter Wilcott se ujme vyjednávání a posílí text. Tři měsíce před eh, konferencí objel eh, celý eh, zem, celou zeměkouli, byl v Bruselu, v Egyptu, v Indii, v Trinidadu a Tobago a na řadě dalších míst. A, a, mm, mm, jednal transparentně a otevřeně oznámil eh, plán vytvořit tři texty, čili eh, právní nástin, silný text a potom eh, závěrečný, který by mohl si získat konsenzus. První text, který jsme vytvořili, byl tedy právní nástin, což lidé čekali. A potom druhý text byl silnější, ale nebyl dostatečně silný a bylo to velké zklamání. Občanská společnost začala tvořit svůj vlastní text a obávala se, že my chceme vytvořit slavší smlouvu. Prostřednictvím tlaku s občanské společnosti, která, který byl enormní a sehrál klíčovou roli na dnešním výsledku, jsme se dostali ke konsenzu. My jsme chtěli koncenzuální výsledek, ale nikdy to nebylo úplně možné. Na předposlední den při nočních vyjednáváních Rusko, USA, Mexiko a zejména tady u článku o šíření do dalších e, zemí jsme tedy e, souhlasili se závěrečným dokumentem. Vyjednali jsme každé eh, slovo a dohodli jsme tam určité eh, nejednoznačná, určitá nejednoznačná místa. A teprve eh, Irán a Syrie a Korejská lidově demokratická republika porušili konsenzus v den závěrečný a pokud to bude správně implementováno, tak to opravdu bude mít zásadní dopad. Jak už bylo zmíněno 2 dubna. Byl tady, bylo tady hlasování na valném schromáždění. 154 e, pro, 23 se zdrželo a 3 byli proti. E, od černého, 3. E, června byl zájem podpis. Dnes už je 9 ratifikací. Mali ratifikoval jako poslední 3. prosince. Je to 9 tedy ještě 15 zbývá, aby smlouva vstoupila v platnost. Členské státy EU doufejme budou schopny teď eh, ratifikovat a tím bychom se dostali eh, vysoko před 30, přes 30 a 50 ratifikací by mělo být eh, někdy kolem září a potom smlouva vstoupí po 90 dnech v platnost ke konci příštího roku. EU se hraje v tomto klíčovou roli. Nejenom u té smlouvy, která byla přijata, ale také u toho, aby ta smlouva zůstala naživu a co nejvíce se implementovala. Tuto smlouvu na ní pracujeme od roku 1919 a teď Evropská unie může eh, se postarat o její vstup eh, v platnost. Pane předsedo, eh, děkuji vám a rád spojím vaše otázky. Děkuji vám a naším příštím řečníkem je paní Caroline Smith, která je také z Velké Británie a je členkou pracovní skupiny rady k konvenčním zbraním a zpracovala dokument o, tedy pro sekretariát této smlouvy. Máte slovo, paní Smith. Thank you very... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám také za pozvání na toto dnešní slyšení. Poprosil jste mne, abych se zmínila o sekretariátu a také o praktických krocích, které v současné době podnikáme proto, abychom zajistili, že smlouva bude mít takový efekt, o který usilujeme. Jsem velice rád, že, ráda, že tady o tom mohu hovořit protože pokud eh, jste poslouchali ten den, kdy byla smlouva přijatá, určitě jste slyšeli řadu stran států, zástupců občanské společnosti i průmyslu, kteří říkali, že přijetí eh, této smlouvy představuje konec sedmiletého procesu. Co bylo obtížné, tak jak to vysvětloval právě pan Polard, tedy globální provádění, univerzalizace a provádění toho všeho, co smlouva uvádí, díky tomu můžeme dosáhnout rozdílu ve světě ale vše to závisí na tom, jak smlouva bude provedena. Mohla bych hovořit o řadě věcí v souvislosti s prováděním. Jak už říkám pan Bilica, mohla bych například zmínit veškerou tu práci, která byla odvedena a v rámci které musíme těm zemím, které ještě nemají um, kontrolu vývozu pomoci, aby měli stejnou kontrolu jako u nás, ale pan Belica už se o tom zmiňoval. EU tady hraje velice důležitou úlohu. Jsme velice také rádi, že se této úlohy EU ujala. Také bych mohla hovořit o tom, co provádím já v rámci Spojeného království, jak připravuji systém mojí země na ratifikaci této smlouvy, ale předpokládám, že by to pro všechny nebylo zajímavé, pokud nejste tedy nadšenci v oblasti kontrolu, kontroly obchodu se zbraněmi. Pan Polár už také říkal, že členské státy EU přijali společné stanovisko, máme už stanoveny vysoké standardy, takže to, co my musíme v praxi odvést, abychom ratifikovali tuto smlouvu, není zase tak obsažné jako to, co musí odvést ostatní země. Já se chci zmínit o tom, co my musíme učinit, tak abychom zajistili, že se připravíme vhodným způsobem na práci, kterou nyní musíme odvést. Já se předem omlouvám, ale je to dosti praktická a podrobná prezentace. Začnu tím, že se zmíním o sekretariátu. To je totiž věc, ohledně které jsme vypracovali dokument a je to také velice praktická otázka, které nyní budeme čelit. Myslím, že tady musíme zvážit hlavně čtyři otázky, když se hovoří o sekretariátu. Než řeknu, o jaké otázky jde, možná takovou odbočku. Já tady hovořím jako spoluautorka za Spojené království a snažím se tady shrnout názory ostatních um, smluvních stran států. Spíše než tedy názor Spojeného království na to, jak by měl vypadat sekretariát, to bude takový výsledek konverzace, která probíhá. Myslím, že ty čtyři věci tedy jsou. Co bude sekretariát provádět? Jak bude vypadat? Jak bude financován? a kde se bude nacházet. Procházím to v tomto pořadí, protože si myslím, že v tomto pořadí se nad těmi otázkami také musíme zamyslet. Podle mne se nemůžeme zabývat tím, kde se sekretariát bude nacházet do té doby, než se rozhodneme, co bude vlastně odvádět jako práci a jaké bude jeho složení. Nejjednodušší otázka je, jakou práci bude odvádět. To nám totiž říká sama smlouva. Pokud jste to četli, Článek 17 a 18 smlouvy stanovují fungování sekretariátu. Není to vyčerpávající seznám. Konference smluvních stran má možnost to ještě přizkoumat, ten seznam, ale nyní se plánuje, že základní funkce budou provádění a podpora. Sekretariát se bude dělit o zprávy, dále bude zjednodušovat tu podporu těm, kteří podporují, eh, potřebují podporu a také bude umožňovat eh, vyjednávání mezi členskými státy, tak abychom zjistili, že provádění smlouvy bude efektivní. Tyto funkce byly projednány, některé členské státy chtěly ještě více. Řada států už nyní říká, možná bychom měli zvážit také analytickou funkci, kterou bychom přidělili tomu sekretariátu. Možná bychom měli zvážit ještě další skvělé věci, které by mohl sekretariát podnikat tak, aby se zlepšil obchod se zbraněmi. Ale na druhé straně také musíme zvážit to, že řada členských států říká, musíme být opatrní, nesmíme sekretariát příliš zatížit, musíme zvážit financování, které bude k dispozici, musíme zajistit, že nevytvoříme zase další byrokratický proces, který nezajistí efektivnost pro smluvní strany. Druhá otázka, na kterou jsme narazili, je, jak bude sekretariát vypadat. O tomto se smlouva nezmiňuje, vlastně o těch třech dalších otázkách se nezmiňuje. Když hovoříme o tom, jak má sekretariát vypadat, v zásadě jde o tři věci. Jak má být veliký, jaké, jakou expertizu by měl mít a také jaký vztah mezi ním bude a OSN. U všech těchto tří oblastí se nabízí několik možností. Může to být velký nebo malý sekretariát, může to být součást sekretariátu OSN, nebo jej může spravovat nevládní organizace. Jeho součástí může být řada expertů v nějakém městě, kde je silná historie v oblasti obchodování se zbraněmi, nebo tam mohou být externí experti. My jsme to předběžně projednali v rámci výboru OSN na začátku tohoto roku, také z EU a neformálně v jiných fórech a zdá se nám, že o co usiluje velká většina členských států je co nejefektivnější struktura Lidé zohledňují také náklady a chtějí zajistit, že budeme mít za vydané peníze co největší hodnotu. Zdá se, ale tady zase opakuji, že to není názor všech, že většina by podpořila mít k dispozici přímo na místě relevantní experty. To znamená, že bychom měli zvolit místo, které má nějakou historii, pracuje se tam na lidských právech, míru bezpečnosti, na kontrole obchodování se zbraněmi, nějaké takové místo, kde jsou k dispozici příslušní experti. To by asi bylo ideální. A nyní vztah mezi sekretariátem a OSN. Tady zase se objevují různé názory. Někteří říkají, že OSN, když by dal k dispozici sekretariát, byl by to pozitivní už se tak jednalo v minulosti, bylo by to pozitivní i do budoucna. Jiní zase říkali, že OSN tady není vhodným fórem, měli bychom tady zohlednit odpovědnost jednotlivých smluvních stran. Jak říkal Guy, toto je věc, která se týká národní bezpečnosti a lidé tedy uváděli, že jakýkoliv sekretariát by měl být přímo odpovědný členským státům. Máme pocit, a tady je to zase mé hodnocení pouze proběhlé konverzace, že by byl ideální nějaký hybridní model, jako například úmluva o biologických a toxických zbraních. Myslíme si, že to by mohlo být ideální řešení. Měli bychom tam ředitele sekretariátu, který by byl odpovědný členským státům, ale bylo by to zároveň součástí struktury OSN. Bylo by to tedy součástí OSN, byl by tam přímý vztah s OSN a zároveň by se sekretariat přímo odpovídal zemím. A nyní ta nejobtížnější otázka, jak proběhne financování odkud. Z vyjednávání víme, že na tomto se budeme obtížně shodovat. Pravděpodobně se nabízí tři možnosti. Za prvé, každá smluvní strana dostane povinnost platit a příspěvky se budou odvíjet podle toho, jak to posoudí, posoudí OSN. Některé země uváděly, že nikdo nemůže být nucen, příspěvky by měly být dobrovolné. Pravděpodobně by to ale znamenalo, že pouze malý počet zemí, které jsou nadšené pro tuto problematiku, by platily. A třetí model, hybrid. Hybridní řešení. Konference stran by nebo hradila by si pouze část povinně a zbytek dobrovolně. To ale bude ještě chvíli trvat, bude se to muset projednat. Během vyjednávání v New Yorku řada členských států nebyla připravena vzít na sebe žádnou finanční zátěž. Musíme s těmito státy tedy pilně vyjednávat a také s těmi, kteří chtějí zajistit kontinuitu financování. Uvádí, že pokud nezajistíme kontinuitu financování, sekretariát nemůže odvádět dobře svoji práci, takže musíme nalézt nějaké řešení mezi. A nakonec otázka kde. To souvisí s těmi prvními dvěmi otázkami. Pravděpodobně se ale zase nabízí několik dobrých možností. Jedno řešení by bylo zvolit Vídeň, New York, Ženevu nebo případně Nairobi, tedy místo, kde je OSN zastoupeno. Dále podíváme se na ty země, které budou mít zájem. Takové dobrovolnictví je otevřeno všem, možná možná Trinidad a Tobago. Členské, eh, členské státy nebo státy by se sami rozhodly, co je nejvhodnější, budou ovlivněni tím, co jsem už říkala, dostupnost expertízy, přítomnost samotného zastoupení OSN a potom také samozřejmě náklady. Abychom jim pomohli, my jako eh, tvůrci bychom podpořili ty členské státy, kteří se nabídli, které se nabídly, aby předložili skutečný návrh aby předložili návrh, kde se uvede. Tak to budeme pracovat s OSN, takovéto financování nabízíme, takovéto zařízení máme k dispozici. K čemu tedy dojde dále? Rozhodnutí o, sekre- o sekretariátu nemůže být uh, přijato předtím, než vstoupí um, smlouva v účinnost, než bude ratifikována. První konference zemí tedy bude konference, kde se rozhodne o sekretariátu, ale jak už zaznělo, toto možná bude ještě nějakou dobu trvat. Pravděpodobně budeme muset eh, vytvořit nějaké prozatímní řešení, tak abychom se připravili na toto rozhodnutí, které země budou přijímat v budoucnu. To prozatímní řešení, prozatímní orgán by mohlo být buď součástí OSN a UNODA už začal pracovat na návrhu, který se předloží konferenci zemí, ale možná Švýcarsko, Rakousko, Trinidad a Tobago nebo jiný členský stát by se také mohl dobrovolně nabídnout v rámci tohoto prozativního, prozativního řešení. A nakonec přijmout toto rozhodnutí země. Není to samozřejmě na Spojeném království ani jiném členském státu EU. Možná si říkáte, proč jsem hovořila o financování OSN, o sekretariátu a o těchto záležitostech. Je toho důvodu, že když jsme se rozhodovali o těchto věcech, o sekretariátu, uvědomili jsme si, že sekretariát nám bude pomáhat ve vytváření pořadu jednání, agenty, zajistí, že smlouva bude fungovat. Možná, že některé ty věci znějí byrokraticky, Možná to trochu zní jako práce OSN, ale když se na to podíváte zblízka, jde tam také o to, jak se budou například eh, předkládat zprávy. A pokud to neupravíme vhodným způsobem, ta smlouva nebude transparentní. Tedy máme pocit, že i tyto věci jsou už nyní poměrně důležité a také musíme přijmout ta správná rozhodnutí. Doufám tedy, že moje prezentace byla užitečná. Doufám, že se mi podařilo ukázat, že ano, mám před sebou velký kus práce, hodně toho ještě musíme učinit, tak aby smlouva mohla být efektivní, ale my na tom pracujeme, věnujeme se tomu. Samozřejmě jsme neusnuli na vevřínech z toho 2. dubna a chceme zajistit, aby smlouva byla co nejúčinnější a nejplynulejší. Děkuji Toto byl velice důležitý příspěvek k celé problematice provádění smlouvy. Já vám tedy děkuji. A nyní proběhne druhé kolečko otázek a odpovědí. Má někdo nějaké otázky na řečníky? Gue. Thank you. Can only but agree with you, chair, that Děkuji. Já s vámi, pane předsedo, opravdu souhlasím, že to bylo moc zajímavé a hodně uh, to vysvětlilo uh, stávající situaci. A měl bych dva dotazy. Když hovoříme o úloze financování a vztahu s OSN, jakož i e, se členskými státy, i e, s státy tedy vysokými smluvními stranami této smlouvy, e, tak a u lze parlamentu. Jak si myslíte, že Evropský parlament by se k tomu měl stavět? Měl by dávat souhlas se smlouvou? a nechat eh, na členské státy eh, to, aby to řešili, Čili my předáme eh, tu kompetenci za mezinárodní obchod na členské státy. A potom, kde vidíte prostředek nebo k tomu, aby členské státy se mohly vrátit k implementaci těch řádných ustanovení smlouvy že já tady vidím určitou eh, šedou zónu. Máme tady přechodné období, kde některé země ratifikovaly nějakých 50, dejme tomu, a ty ostatní zatím ne. Čili jak tady eh, vidíte eh, možnost toho, aby politické struktury odpovědné mohly se účastnit monitorování té smlouvy. Zejména pokud jde o zbraně, dejme tomu ze Saudské Arábie a z jiných regionů. které jsou eh, hm, hlavními dovozci eh, těchto výrobků z Evropské unie. My víme, že tyto eh, případy tedy přecházejí eh, z těchto zemí eh, jiným zemím v regionu. Tady mám velice složitou otázku. Jak vidíte tady úlohu, nebo tu, tu možnost vztahu mezi sekretariátem a zákonodárci na národní úrovni? A potom druhá otázka. Myslíte si, že stávající pravidla, která se týkají kontroly zbraní, například v Německu, je tady zákon o kontrole zbrojení a zbraní, tak v případě, že když toto někdo poruší, tak myslíte, že sekretariat by se mohl obrátit na daný členský stát a řekl, co je třeba dělat? Děkuji. Děkuji, Bernd Lange. Já jsem Já nochmal Ano, ještě k té otázce. OSN a principu eh, jednomyslnosti eh, při rozhodování. Když se podíváme na implementaci, tak samozřejmě realizujeme něco, co už bude velice rychle mimo dobu. Eh, jestliže jsou to vysoce technické přístroje, nebo když eh, nezohledníme na letouny a další. Eh, když se podíváme na proces z tohoto hlediska, že budeme muset zajít dále a budeme muset se odkonit od, nebo užívat, využít toho principu jednomyslnosti. I have two questions. One... Děkuji, já mám dva dotazy. Jeden na pana eh, Polára. Když jste popisoval eh, ten proces, tak jste eh, říkal, že na začátku Arabská a liga se k tomu stavěla podezřívavě. A teď po velké podpoře pro podpis. Myslíte, že Evropská unie by měla sehrát zvláštní roli tedy v kontaktování zemí, jako, je, eh, jako jsou členové Arabské ligy a jak oni se k tomu staví. Chtějí ratifikovat nebo se k tomu staví zdáhavě. A pokud budete moci, mohl byste tež mm, eh, říci, co se, eh, nebo i jak se více kontaktují nebo zapojí do toho Čína a Rusko. A potom Caroline Smith, ten sekretariát bude asi u OSN. Takže znamenalo by to, že kdykoliv bude třeba nějaký eh, rozsudek, posudek ohledně situace eh, v stavu lidských práv dané zemi, tak by to byl nějaký orgán OSN nebo nějaký příslušný dokument, eh, by byl vnímán jako ten dokument, kterým se to bude poměřovat. Tak, teď vás prosím o reakce na tyto otázky, pane Poárde. Děkuji. Děkuji za dotazy. K té druhé otázce o, o rozhodování v OSN s bezpilotními letouny a tak dále. Ta smlouva a, může být a, upravena po šesti letech a je to, tak, a je to proto, aby a, mohla a, být a, v souladu s technologickými změnami. Teď se ten rozsah odvozuje od registru zbraní OSN a to neobsahuje bezpilotní letouny v tuto chvíli. A proč byly eh, ty bezpilotní eh, letouny vyloučeny z té smlouvy? Bylo velice těžké vyjednat jakoukoliv definici. A museli jsme eh, se snažit použít už nějaké stávající definice, které by se týkaly OSN a ty definice, které jsme našli, byly z protokolu o, středních, o střelných zbraních k registru zbraní OSN. Tam se definuje sedm kategorii zbraní. Kdybychom se bývali dostali do definování během vyjednávání, tak bychom ještě pořád vyjednávali eh, definice tanku třeba. A byl by to, byl by to určitě velice táhlý proces. A doufáme, eh, že eh, dojde k určité schodě ohledně těch, kteří budou ratifikovat na začátku, ohledně pokrytí zbraní. A doufám, že to tady pokryje ty zbraně, které eh, chceme. A řekli bychom, že z britského pohledu, no, aspoň tam do toho bezpilotní letouny zahrnuty jsou. A pokud je o jednávací proces s Arabskou ligou, tak Arabská liga se k tomu stavila velice podezřívavě, eh, vzhledem k některým kritériím, která jsme tam stanovovali a k tomu, jak se ta kritéria budou uplatňovat při posuzování žádosti o vývoz zbraní. Pokud se podíváte na lidská práva, bude se tam bude se to dělat podle IHL, eh, případ od případu, bude se to dělat eh, v rámci, eh, budou se posuzovat nějaké jednotlivé incidenty, nebo jak to přesně bude. Je celá řada různých věcí. A oni tohleto vnímali jako jednu v oblast takže eh, to bylo velice obtížné vyjednávání. Měli jsme eh, oddělená vyjednávání se členy Arabské ligy v New Yorku, tak abychom se pokusili zjistit, jestli oni budou eh, součástí té smlouvy, tak to budou mít prostě při prospěch. Snažíme se na národní úrovni a vím, že v Austrálii se třeba také snaží a i v EU je vyvíjena aktivita a dostat se tedy k arabské lize to by bylo užitečné. Egypt například eh, řekl nedávno, že zkoumá tu smlouvu eh, a její možnou implementaci a přijme rozhodnutí na základě toho. Podporují to ještě někteří další, například Spojené Arabské Emiráty, Bahrajn i Arabské Emiráty to tedy eh, podepsali. K Číně a Rusku. Číně to velice, to, tam to bylo zajímavé. Oni podpořili ten text na konci procesu, ale zdrželi se při hlasování na valném schromáždění, protože jsme tam eh, zapojili pravidlo koncenzu a oni byli proti tomu procesu. Teď to podepsali Spojené státy v září tohoto roku. Čína je velice blízko podpisu e, smlouvy. Ty signály, které dostáváme, jsou velice dobré. Rusko, řekl bych, e, vyčkává ují, jestli se připojí Čína. A, a pokud ano, tak je pravděpodobné, že se také připojí. Děkuji. A děkuji vám za otázky, které jsou až moc dobré. Myslím, že pokud jde o první otázku, a sice úloha parlamentu a co se bude dělat v do budoucna v té šedé zóně, tak pokud je o parlamentní přeskum, tak eh, už to bylo uvedeno, že eh, hlavní rozhodovací orgán eh, podle smlouvy o obchodu se zbraněmi, organizace, která to bude posuzovat a rozhodovat tedy o exportu zbraní, mm, tak toto je prostě na jednotlivých zemích. Neexistuje žádný orgán podle ATT. Je to prostě v EU je to smlouva podle OSN, hovoří se tam o celém světě, takže se implementuje na národní úrovni. Takže eh, parlamentní eh, přeskum a zapojení do ratifikace, to musí probíhat samozřejmě tady v Bruselu, ale také v jednotlivých hlavních městech. Nemůžu hovořit za další země, ale britský parlament například velice aktivně přeskoumává vývoz. Eh, předvolává si ministry dvakrát za rok, podáváme mu, my mu podáváme zprávu dva, jednou za rok uveřejníme informace o licencích, které jsme eh, vydali dvakrát za rok. Takže hm, buď je třeba eh, ten přeskum dělat na národní nebo regionální úrovni, ale můžeme toho ještě dělat více, tak aby na úrovni smlouvy ty informace byly transparentní. Takže jedna eh, z věcí, o kterou se snažíme, je Eh, iniciativa na monitorování eh, těchto zbraní, eh, která je na nevládní úrovni a která tedy sleduje, co se s tou smlouvou děje a dává k dispozici podávané zprávy. A další skupina, kterou to velice zajímavá, se myslím jmenuje zákonodárci pro globální akci kteří se úžasně zapojovali do toho vyjednávání, skvěle se snažili členským státům vysvětlit stanoviska parlamentu a myslím, že to budou dělat i nadále na takové nadregionální úrovni, tak aby členským státům pomáhali toto implementovat. Takže pokud budete mít tuto určitou kombinaci, tedy transparentnosti ze strany středu nebo centrály ATT, a nějaké nadregionální eh, iniciativy, tak to bude asi ten správný způsob. Ale budeme to ještě muset eh, zvážit, protože, jak se správně říkali, eh, zákonodárci měli nesmírně pozitivní vliv na tuto smlouvu. Pokud jde o pravomoc pro rozhodování o sekretariátu a o budoucnosti smlouvy, musím přiznat tak trochu nevědomost zde. Nejsem odbornicí na EU, vím, že se to projednává unie členské státy. Eh, takže doufám, že se bude pokračovat v tom duchu spolupráce, když nic jiného. Pokud jde o to, jestli nějaký členský stát je uvnitř nebo mimo tu smlouvu, té šedé zóně, eh, to je dobrá věc. Dobrá otázka. Jedna z věcí, o které eh, jednáme v Británii i v EU, je, jestli, eh, když jste vysokou smluvní stranou, tak by se s vámi mělo zacházet nějak jinak, pokud jde o vývoz zbraní. A náš pocit je, že to je asi relevantní. Znáte společné stanovisko EU. E Článek 1 hovoří o společných kritériích, hovoří se o Eh, respektu států k mezinárodním eh, závazkům a o jejich plnění. Takže myslím si, že ano, pokud stát bude eh, smluvní stranou ATT, tak je to dobrý ukazatel toho, jak se chová. Ale neznamená to, že je neschopný porušovat lidská práva nebo humanitární právo. Takže bude muset dělat to řádné posouzení rizik před jakýmkoliv schválením zbraní. Takže pokud jde o praktický eh, rámec, tak ještě budeme hledat eh, ty věci a informace, eh, které hledáme teď. Pokud se ukáže, že nějaká německá firma porušila nějak ATT, nebo britská firma, nebo indonéská firma, tak pravděpodobně asi ne sekretariát, ale vysoké smluvní strany. Neexistuje žádný orgán zřízený ATT k regulaci jejího naplňování. Mohlo by se o tom vyjednávat. Názory, eh, nebo nemohlo se to vyjednat, prostě názory na takový orgán se příliš rozcházely. Takže a eh, pohánět eh, k odpovědnosti, to je prostě na členských státech. A myslím, že ženské státy jsou ochotné tohle dělat. Hmm, řada z nás, eh, kteří už vložili velké úsilí do vyjednávání a dosažení takovéhoto výsledku, bude chtít, aby ta smlouva byla efektivní. Takže budeme eh, používat konference eh, vysokých smluvních stran k tomu, aby se dělaly ty správné věci. Potom vaše otázka k OSN a k, použi- ke, ke zprávám OSN o lidských právech. Já si myslím, že by se k tomu mělo přihlížet, ale to rozhodnutí bude přijímat vždycky stát vláda. Ti schvalují vývoj, eh, tedy vývozy. Takže myslím, že správně poukazujete na to, že eh, sekretariat by se nad tím měl eh, zamyslet. Zamyslet se nad tím, jak poznatky OSN o lidských právech a dalších věcech, které souvisejí s ATT, hm, by mohla předat tyto poznatky hm, členským státům, tak aby je co nejlépe mohli tady zohlednit. Doufám, že jsem tím eh, eh, odpověděl na vaši otázku. Děkuji. A mám ještě tady otáz- eh, žádost od pana Blikera z prvního panelu. Děkuji, pane předsedo, za možnost se vrátit do debaty s určitou reakcí. Se tady uh, uh, zdůrazňovalo to kontaktování uh, v některých těch otázkách tak jsem chtěl eh, připomenout eh, část své prezentace ohledně toho, že ATT se eh, řeší prakticky při, v každé vhodné diplomatické příležitosti, kterou naše služba má s příslušnými zeměmi a byly vytvořeny demarše cílené v naší pracovní skupině a jsou cílené, to znamená, že máme různé soubory argumentů adresované do různých zemí. A to znamená, že tady hovoříme o desítkách a desítkách setkání eh, mezi SVČ, evropskými delegacemi v terénu, eh, o mm, dialozích na vysoké úrovni eh, s těmito státy. Například debata s USA proběhla právě tady v Bruselu o ATT v minulý týden v pátek. Takže všechny ty země, o kterých se hovoří tady v těch otázkách, jsou kontaktovány a to uspořádaným způsobem. A jak e, říkal kolega, tak USA už podepsali 25. září. Ratifikace nebude e, pravděpodobná v dohledné budoucnosti, ale to neznamená, že USA nebudou smlouvu implementovat. USA smlouvu budou implementovat. Pokud jde o Čínu a Rusko, tak opravdu Obě se zdržely na tom volném schromáždění, ale Čína eh, se k té smlouvě eh, a jejímu obsahu staví pozitivně. Má spíš procedurální eh, problémy s tím, ale vysílá pozitivní signály. Rusko nyní provádí mezirezortní připomínkové řízení, ale ty eh, věcné připomínky stran byly vyřešeny při vyjednávání do značné míry. A on by vypadal velice bizarně, kdyby ta smlouva vstoupila v platnost, eh, pokud tady můžu eh, vyjádřit osobní názor, kdyby stáli členové Rady bezpečnosti OSN se zvláštní odpovědností za mezinárodní bezpečnost a mír by se nezúčastnili tohoto velice důležitého bezpečnostního nástroje, kterým se reguluje Dobrá, děkuji. A teď třetí panel se bude týkat e, zapojení zúčastněných stran tedy e, do e, naplnění smlouvy. Já bych vám chtěl říct, že jsme sem zvali kampaň proti smlouvě o zbraních na účast v této debatě, ale ta se odmítla zúčastnit. Takže dnes tady bude pan Erwin za Amnesty International, to vedoucích e, kampaně e, Zbraň a beztrestnost. Zbraň a beztrestnost. Pane Erluine, máte slovo. Merci, e, monsieur Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, vážení europoslanci, Amnesty International by vám chtěla poděkovat za pozvání na dnešní zasedání. Smlouva o obchodu se zbraněmi je výrazná univerzální smlouva 21. století eh, v oblasti míru a bezpečnosti. Toto prohlásil 8. října Laurent Fabius. Je to důležité také pro nevládní organizace, pro které toto přijetí historický moment. Doplnilo, vyplnila se tím, mluvíte příliš rychle, říká pan předseda, prosím, eh, zpomalte, pokud je to možné kvůli tlumočení. Já vím, já tlumočím, já hovořím tak trochu jako kulomet. Takže já zpomalím. Zpomalím. Tato smlouva vyplnila nepřijatelnou právní mezeru. Představuje to také nový štít, pomocí kterého zaštítíme lidská práva. Abych mohl hovořit eh, pomalej, nebudu to číst, budu pouze mluvit. Takže Smlouva o obchodu se zbraněmi, všichni asi souhlasíme, všichni ti, kteří vyjednávali o této smlouvě, jedná se o vítězství. Je to vítězství více než z jednoho hlediska, protože nejednou je, ne, nejenom je toto regulováno nyní nově, ale také se připsala odpovědnost jednotlivým eh, stranám. Ošetřuje se tam například eh, respektování lidských práv ze strany státu a tak dále. Takže Humanitární, mezinárodní právo a lidská práva jsou rozhodně součástí, samotným středem, ústřední částí této smlouvy. Smlouvu podepsalo 115 členských států, 9 ji ratifikovalo, to je stále ještě málo. Na úrovni EU Některé členské státy už ukončily národní ratifikační proces, například Francie 12. prosince dokončila ratifikační proces v rámci naší země. Parlament schválil návrh zákona, pomocí kterého se umožní ratifikace, dále Spojené království, Irsko, Německo, Španělsko, Španělsko tam to probíhá, také v Belgii a v Estonsku. Amnesty International vyzývá všechny členské státy Evropské unie, aby co nejdříve dokončili ratifikační proces ve svých členských státech dříve než 4. 2. Eh, nebo nejpozději 4. 2. 2014, tak abychom zjedno, urychlili eh, provádění této smlouvy. Toto je věc, která jistá, smlouva vstoupí v platnost, tím jsme si jistí a již nyní jsou vysílány silné signály. V září 2013 Rada bezpečnosti OSN přijala eh, usnesení 2117, kde se členské státy vyzývají k co nejrychlejší ratifikaci smlouvy. Francie uspořádala summit šéfů eh, států společně s africkými zeměmi, v rámci které byla vydá, bylo vydáno konečné prohlášení. V tom prohlášení se vyzývají také africké státy, aby co nejdříve ratifikovali smlouvu. Proběhla i konference v Mali v listopadu, kde jsme se zase zaměřovali na azijské země, aby také co nejdříve ratifikovali smlouvu. Vstup v platnost smlouvy je jedna z hlavních věcí. Evropská unie a její členské státy tady samozřejmě hrají velice důležitou úlohu. Evropská unie jako taková představuje 30 celkového vývozu zbraní, takže EU je vlastně největším vývozcem na světě. Francie patří mezi pět největších vývozců a jak už tady zaznělo, Evropská unie a také členské státy, kdyby nepřistoupily e, k této smlouvě, myslím, že ostatním by se to nelíbilo. Musíme si také dát k dispozici nutné prostředky. V rámci dialogu se třetími zeměmi nebo v rámci diskuzí s mezinárodními společníky musíme vyzývat členské stát, ostatní země, aby také podepsali a ratifikovali tuto smlouvu. Já jsem si vyslechl příspěvek eh, od služby pro vnější činnost, kde se hovořilo o akčním plánu, který se vytvoří v několika příštích letech. My jsme s tímto velice spokojeni. EU už v minulosti vytvořila podobný akční plán v letech 2009 a 10 a fungovalo to. Nyní tedy vstup v platnost této smlouvy. To není náš jediný cíl. Kolegové o tom hovořili. Například zazněla otázka sekretariátu, drony a tak dále. A samozřejmě provádění smlouvy bude klíčové. Protože jednak není jasné, co přesně bude podnikat sekretariát. Probíhá diskuze na toto téma, Dále drony. Budou součástí smlouvy také drony. Máme v plánu harmonizované provádění smlouvy a toto jsou velice důležité aspekty, které budeme muset ještě vyřešit, tak aby členské státy mohly postupovat harmonizovaně. Nyní k otázce rozsahu působnosti a k tomu, jaké zbraně spadají pod tuto smlouvu. Zaznamenali jsme, že tato smlouva členským státům stanovuje povinnost vytvořit seznam zbraní, které bude, budou kontrolovat. Evropská unie už má takovýto seznam, seznam společného vojenského vybavení, což už tedy je existující seznam a také by se mohlo, mohla zvážit možnost, aby EU ve snaze harmonizovat takovéto postupy vytvořila seznam, ještě úplnější seznam, než ten, který nám navrhuje smlouva o obchodu se zbraněmi. Nyní otázka dronů. Ozbrojené drony na jedné straně a civilní drony. 8. října ministerstvo zahraničí ve Francii zástupce v Senátu vysvětloval, že pro Francii spadají do rozsahu působnosti e, ozbrojené drony. To tedy vyjádřil. A mě by zajímalo, co si o tom myslí ostatní členské státy. Je důležité, aby na to všichni nahlíželi stejně. Potom rozsah působnosti stále ještě, ale tentokrát transfer, protože smlouva pokrývá dovoz a vývoz, transi, transit, zprostředkování a přesun. Evropská unie v roce 2003 přijala společné stanovisko k eh, zprostředkování. Všechny členské státy zatím ještě nepřijaly opatření do posud, nutná národní opatření, která by umožnila být v souladu s tímto společným stanoviskem. V rámci provádění smlouvy ATT bychom mohli zvážit možnost, aby členské státy využili této příležitosti, tedy toho, že smlouva vstupuje v platnost a e, splnili také tuto povinnost. Nyní vývoz. Zaznamenali jsme, že proti smlouvě, nebo zvláště Čína chtěla, aby byly vyloučeny jakékoliv neziskové transfery, aby to tam ve smlouvě nebylo. Některé země se již nyní domnívají, že dary by měly být také, by měly spadat pod eh, definici vývozu. Francie zase 8. října ve slyšení před Senátem, tam minister zase vysvětloval, že Francie se domnívá, že dary, tedy to, co je zdarma, ale je také součástí vývozu, spadá to pod tuto definici. Nyní otázka transparentnosti. Smlouva zavádí několik aspektů, podle kterých členské státy každý rok do 31. května budou předkládat podrobnou zprávu. V této souvislosti Evropská unie a členské státy už vypracovávají každoroční zprávu. Členské státy přijímají každoroční zprávy a jak říkal výbor pro zahraniční záležitosti parlamentu, nemáme harmonizovaný systém, harmonizované zhromažďování údajů a ani společnou metodiku. A z toho důvodu tato zpráva předkládána parlamentu dostatečně nezastupuje realitu, nevyjadřuje realitu. A to by si také zasloužilo pozornost. Měli bychom také využít této příležitosti vstupu v platnost smlouvy ATT a členské státy by také měly harmonizovat své postupy v oblasti transparentnosti a každoročně vypracovávat zprávu předkládanou EU, která by byla efektivní a vyčerpávající. Měli bychom tedy využít této situace a v rámci smlouvy vytvořit transparentní systém, v praxi harmonizovaný systém, harmonizovanou činnost, kterou budou provádět všechny členské státy a v rámci níž se sekretariátu budou podávat zprávy o transferu. To je zase významná výzva, protože zpráva, která se vytváří v současné době, pokrývá vývoz, a nedvoz a ATT zavádí, že členské státy musí podávat zprávy o obojím, o dovozu i vývozu. Nyní k otázce spolupráce a pomoci. Je klíčové, nezbytné, to smlouva uvádí, aby evropské země přispívaly a pomáhali z technického, právního, materiálního hlediska, aby poskytly své kapacity a pomohli tam, kde je to nutné, tak, aby smlouva mohla být provedena. Proč? Smlouva totiž představuje opravdovou revoluci. A když říkám revoluci, tak mám opravdu na mysli rozsáhlou revoluci. Kolik členských států má nyní k dispozici systém kontroly vývozu? Asi 40 z nich. Bude tedy nutné vytvořit nové systémy, lidské, finanční, administrativní, bude nutné učit členské státy, které nikdy takovéto postupy neměly, bude nutné je učit interní hodnotící postupy a je tedy nevyhnutelné, aby země jako země EU, které mají v této souvislosti zkušenosti, pomohly. Pomohly v této věci. Cílem smlouvy totiž je, jak uvádí také společné stanovisko, harmonizovat politiky kontroly vývozy, vývozu v rámci této smlouvy. My jsme zaznamenali i v rámci EU, že to bylo obtížné, stále ještě je to obtížné, protože ne všechny členské státy si stejně vykládají to, co znamená rizikový vývoz. A je jasné, že to bude obtížné také na mezinárodní úrovni v rámci této smlouvy. Nicméně Evropská unie tady má úlohu, kterou by měla hrát, ať už parlament, členské státy nebo politikové. My všichni můžeme přispět k efekt, vytvoření efektivní smlouvy. Pokud prováděcí ustanovení nebudou vytvořena správně, smlouva nebude fungovat tak, jak má. Děkuji. Děkuji panu Eliovi. Já se omlouvám, že jsem vaše jméno možná nevyslovil správně. A nyní přejdeme dále. Přistoupíme k druhému řečníkovi v rámci této, eh, tohoto panelu paní Gloria Martini. Ta je členkou obchodní asociace vzdušných a průmyslových odvětví. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych hovořit za e ASD kterou zde dnes zastupuji. Nejdříve poděkuji za eh, možnost eh, znám eh, vám vyjádřit stanovisko průmyslu v této věci. Omlouvám se za pana Vasala, který zde dnes nemohl mm, být. Ještě než se pustím věci samotné několika slovy bych eh, stručně eh, představil ESD. My eh, zastupujeme v odvětví aeronautiky, kosmického průmyslu a obrany z Evropy. Máme 16 hlavních evropských výrobců a 27 členských asociací z 20 zemí. Celkově jejich obrat dosahuje asi 170 60 miliard eur a investují asi 18 miliard eur do eh, zaměstnání, eh, tedy do výzkumu. Eh, zaměstnávají nějakých 750 tisíc lidí a a dále asi 8 tisíc subdodavatelů, řada z nich malých a středních podniků už to tady eh, říkám, eh, tedy tak s tím už mm, se dostanu eh, k obsahu samotnému. Od začátku toho procesu v roce 2006 v OSN ESS e silně podporovala práci na tom vyjednávání, byla neustále zastoupena mm, v jednotlivých vyjednávacích fázích v New Yorku, tak aby bylo možné dosáhnout smlouvy, která bude zohledňovat jednotlivé Eh, problémy evropského průmyslu. Dokonce bych eh, řekla, že úzká spolupráce s evropskými vládami může být eh, vnímána také i jako model pro budoucí práci. Z našeho pohledu je to historická událost, která stanovuje v milník v eh, regulaci eh, konečných zbraní, eh, který rozhodně můžeme podpořit. Vážíme si toho, že je teď celé průmyslové odvětví zde uznáváno i jako aktér v této smlouvě a očekává se, že také přispěje při naplnění této smlouvy. Abych tedy schrnula několik klíčových bodů našeho poselství. Za prvé, myslíme si, že tato smlouva zavádí eh, specifická opatření, jejich cílem je předejít eh, vývozu zbraní na eh, nelegální trhy a také k výměně informací o nelegálních aktivitách. O to tam jde, o výměnu informací. Průmysl to vítá protože nechceme, aby legitimní obchody byly ošerněny žádným způsobem, ale eh, převoz do embargovaných destinací, eh, aby eh, neprobíhal tedy a aby ty zbraně nepoužívaly k porušování mezinárodního práva. Za druhé, naše asociace se domnívá, že tato smlouva je velice důležitá pro vytváření rovných podmínek, protože zvýší laťku pro obchod s konečnými zbraněmi na celém světě. Bude tedy uplatňovat soubor eh, zákazů a kritérií, které eh, eh, v evropském průmyslu jsou dobře známé, které, neboť ten už pracuje už podle standardů vyšších dokonce než této smlouvě. Za třetí, také vítáme to, že se smlouvou souhlasila většina členských států, 154 ze 193 bylo pro a to je tedy nejlepším základem pro zajištění podpisu všech států, zejména těch stávajících a budoucích vývozců zbraní. Ustanovení smlouvy eh, budou implementována na národní úrovni, ale jsou také eh, v souladu s vnitřním trhem EU. Ta ustanovení nezvýší eh, administrativní zátěž pro evropský průmysl, ale pokusí se zavést vyšší standardy regulace v zemích, které nyní nemají komplexní kontrolu. To my vnímáme i jako pozitivní eh, krok. Zvýšení hm, počtu eh, zemí, které budou mít společné kontrolní standardy, eh, zajistí větší předvídatelnost pro organizace, které hm, fungují na globálním trhu. Globální řešení je proto třeba k řešení této věci. Závěrem tedy bych řekla, že my podporujeme celou iniciativu eh, související se smlouvou a její implementaci je důležité zabránit eh, odklánění zbraní na eh, nelegální trhy a je třeba vyměňovat si informace o nelegálních aktivitách. Je také za druhé třeba vytvářet rovné podmínky a je třeba zajistit, aby členské státy plnily tyto požadavky tak neboť evropský průmysl už teď pracuje v tomto kontrolním prostředí. My jsme tedy eh, pro eh, eh, podporu v šíření této iniciativy. Děkuji vám za pozornost, ráda odpovím na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji vám. A teď třetí kolo otázek. Máme nějaké? Ano, Barboro, na roh prosím. Děkuji. Velice stručnou otázku. Eh, pan Eloa eh, říkal, že bude výroční zpráva EU a to je také otázka na ES. V této zprávě vy popíšete všechny ty eh, transfery a tak dále, ale hovořili byste také o tom, kdo, nebo podáváte takové zprávy, kdo požádal o jaký, jaké povolení. U nás v Německu nevíme, jak často vláda odmítá Akorát víme, eh, když dojde eh, k nějakému vývozu. Ale eh, abychom mohli mít řádný parlamentní přeskum, budeme potřeba vědět všechno a předem. Nikdo žádné další dotazy? Helmut Scholz, kule. Možná, že to není úplně uh, nefér, ale uh, náš uh, zpravodaj tady k tomu vytvořil uh, zprávu, kde píše, že mě podporuje, aby evropský eh, zbraňový průmysl přispěl k eh, eh, podpoře implementace prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Samozřejmě ta otázka tady by měla být adresována zpravodaji, ale kde vy vidíte, nebo jak vidíte tu připravenost těch podniků k partnerství veřejného a soukromého sektoru a co by to znamenalo z vašeho pohledu? Já mám ten pocit, že tady máme velice eh, zajímavou situaci. A potom ještě k tomu další věc, k tomu, co říkala paní Lochbiller. My musíme vědět všechno, o čem tady hovoříme. Protože jinak eh, kontrola ze strany občanů by byla omezená. Takže eh, byl by průmysl připraven zvážit nejenom dobrovolnou účast na eh, implementaci eh, smlouvy o zbraních, ale také eh, přijmout nějaké závazné právní ustanovení. Děkuji a tím se vrátím tedy k řečníkům. No pokud jde o tu eh, možnost vytvoření eh, partnerství a soukromého a soukromého sektoru, tak nedokážu odpovědět okamžitě, ale eh, jménem asociace vám k tomu můžu zareagovat brzy potom. Pokud jde o zapojení do implementace, tak můžu zopakovat to, co jsem říkala, že průmysl chce přispět k té kontaktní akci. Už je tady eh, jedna, jeden program, eh, který projednáváme Sincoarm. Čili eh, my jsme připraveni podpořit seminář a také podpořit vládu s, ve vyjednávání s místním průmyslem. Ale pokud je o to PPP, tak tam bych vás informovala potom později. Pane Hele, jak to vnímá um, Amnesty International, sou, účast toho soukromého průmyslu v naplňování smlouvy? Já myslím, že to je zásadní, pane předsedo. My, Amnesty International, jako řada dalších eh, nevládních organizací, jsme vždy dohlíželi na to, abychom spolupracovali také eh, s průmyslovým odvětvím. Uspodařili jsme celou řadu zasedání stále s ODS a dalšími. Vždy jsme s velkým zájmem sledovali stanovisko SD, který, kteří již od začátku nahlíželi na toto téma velice pozitivně. Takže my si myslíme, že obrany, obrany průmysl se musí i nadále účastnit provádění smlouvy, přičemž některé země tedy tam, kde se vydává státní povolení, jako například ve Francii, na to musí také dohlížet. Musíme do celého procesu zapojit tedy nejenom ehm, průmysl, ale také nevládní organizace. O tom se hodně hovoří. Nevládní organizace by měly být zapojeny silně do provádění smlouvy, ať už v Latinské Americe nebo v Africe. A já chci připomenout, že aby tato úloha mohla být vykonávána, aby nevládní organizace jako Amnesty International mohly i nadále tedy takto postupovat, je nutné, aby státy a Evropská unie byly transparentní aby byly více transparentní, aby byly efektivnější a také důležité, aby se evropské země mezi sebou dohodly na definici, na jednotlivých aspektech, které jsou součástí smlouvy, protože prozatím je to nejasné a není jasné, jak se to bude uplatňovat. Děkuji. Děkuji. Slyšení většinou ukončuje pan zpravodaj, bohužel David Martin, zpravodaj pro tuto problematiku, tady není, takže ho nahradí Bert Langer. Prosím. Hm, děkuji vám, pane předsedo. Jestli ho opravdu mohu nahradit, to nevím, ale v první řadě eh, bych chtěl Davida Martina ještě omluvit. Eh, on eh, prostě je v letadle a má problém s tím se sem včas dostavit, protože svěřil do rukou leteckých společností a příslušného leteckého plánu, ale nějak to nevyšlo, takže proto se omlouvá. Ovšem zpravodaj doporučí souhlas, protože skutečně je přesvědčen o tom, že smlouva je velkým úspěchem a to také naši experti ještě jednou dnes zřetelně vyjádřili. A teď ještě eh, to vlastně dává občanské společnosti ještě jednou možnost přeskoumat eh, transparentně, jakým způsobem se obchod se zbraněmi eh, organizuje a jakým způsobem se strany eh, drží té smlouvy. Takže je to mm, záležitost, která musí být podpořena zejména také proto, že kritéria pro eh, různé transakce se zbraněmi jsou sformulována velice jasně. A to eh, je zdůraznění eh, mm, boje s kriminalitou, s terorismem a také zamezení násilí proti lidem. Ještě jednou je jasné, že také zpravodaj vidí určité slabé stránky eh, této smlouvy. Zejména proto, že střelivo zde není jasně součástí smlouvy, tak jako konvenční zbraně. A tím pádem také všechny eh, ostatní nástroje, které jsou, se eh, nevztahují na munici. Eh, hovořili jsme o nejrůznějších eh, seznamech eh, zbroň, zbr, zbraní, například jsou to vývozní seznamy a jaké vyspělé techniky do toho spadají. To zatím není součástí seznamu Spojených států. Co se týče méně vyvinutých zemí, tak tam jsme zvolili záměrně širší pojetí. Eh, proto to je v podstatě také ta strategická záležitost, která nám opravdu zejména leží na srdci. Co se týče otázky kritérií, tak eh, zde bychom mohli si představit ještě jiná kritéria. Týká se to například korupce, týká se to sociálního a hospodářského rozvoje, zejména eh, udržitelnost vývoje zemí. Tato kritéria bohužel ve smlouvě nebyla zohledněna. Ovšem eh, otázka násilí, eh, které se vztahuje na pohlaví, to je zde zdůrazněno. Ovšem máme zde ještě jinou úlohu a to se v diskuzi také jasně projevilo. Musíme zajistit eh, vysokou úroveň eh, implementace a tady je naším úkolem pomoci ostatním státům. Právě z těch zpráv bylo jasně zřetelné, že státy s tím ještě nemají, eh, některé státy s tím nemají zkušenosti a proto je zde silné povědomí o tom, že se musí nastoupit do dialogu s partnery smlouvy. A dále největší eh, vývozci eh, zbraní by měly být eh, zapojeni do té smlouvy. Rusko a Spojené státy. Spojené státy podepsaly smlouvu, ovšem otázka ratifikace ta je stále ještě otevřená. Všichni víme, jak je to obtížné v kongresu prosadit legislativu týkající se ratifikace. Proto si myslím, že zde musíme zrealizovat globální požadavky a opravdu všechny partnery přivést k jednomu stolu, abychom dosáhli ratifikace. Interně máme také ještě několik takových výzev před sebou. To se také u zprávy pana Schell objevilo s tím, že potřebujeme koherentnost v naší vlastní politice Evropské unie. S tím, že budeme hovořit jedním hlasem. A také co se týče politiky vývozu zbraní, bychom měli hovořit také jedním hlasem a být soudržní. Stejně tak bychom měli projednat otázku podpůrných mechanismů a vůči členským státům Evropské unie bychom o tom měli diskutovat. Nakolik zde může pomoci komise, o tom se také hovořilo. Dále, nejrůznější politiky týkající se obchodu se zbraněmi, Eh, používání zbraní a také eh, interního obchodu se zbraněmi, tak zde bychom měli eh, se pohybovat směrem k soudržnosti s, s ATT. Co se týče toho dvojího využití, tak to by se mělo zpracovat ve stávající legislativě. A zde se také silně vyžaduje koherentnost. Co se týče požadavků v rámci Evropské unie, bychom se měli ještě jednou podívat na to, jakým způsobem budeme utvářet své obchodní smlouvy. Zda by nebylo možné integrovat ATT do obchodních smluv. Máme zde určitou formulaci týkající se zákazu dalšího poskytování eh, zbraní masového ničení, eh, hromadného ničení. A mm, to by bylo dobré, kdybychom mohli zde právě ATT zahrnout do obchodních smluv. Tím bychom eh, všechny partnery pohnuli k tomu, aby se tím také zabývali. A tím pádem bychom mohli také snad urychlit ratifikační proces ve Spojených státech. Spravodaj tudíž doporučuje souhlas a byl by velice potěšen, kdyby s tím mohli také kolegové souhlasit. Děkuji. Tímto tedy končím dnešní slyšení. Bylo to pro nás velmi užitečné. Máme tedy připravenou cestu k přijetí doporučení, pokud je o ratifikaci eh, této smlouvy ze strany členských států. Já chci poděkovat řečníkům, našim hostům za přispění ke slyšení, zvláště těm, kteří docestovali do Bruselu odinut. Nyní bych vás vyzvala, abyste zůstali, protože v rámci dalšího bodu se budeme věnovat doporučení pro usnesení, kde máme stejného zpravodaje ke stejnému bodu. Přejdeme tedy k, bodu čty, k bodům 4 a 5. Jde o návrh, na, návrh doporučení povolující členským státům ratifikovat smlouvu o obchodu se zbraněmi bod 4 a návrh usnesení které bude doprovázet toto doporučení. Oba dokumenty máte k dispozici ve složce. A já zase předám slovo zástupci pana zpravodaje, aby se vyjádřil. Já... Ano, děkuji vám. Kromě té otázky souhlasu je zde otázka úkolů pro členské státy. A proto Eh, bychom zde chtěli také eh, vybudovat určité propojení. Chtěli bychom dosáhnout souhlasu a pokud možno eh, rychle zajistit ratifikaci ze strany členských států. Ovšem na druhé straně chceme jasně zdůraznit, že máme domácí úkoly. A proto také bychom měli mít eh, doprovodnou rezoluci, doprovodné usnesení a tím bychom to chtěli také podložit. Toto prohlášení máte vlastně před sebou na stole. Nyní tedy zahajuji diskuzi k tomuto bodu. Začneme s tím novými zpravodaji. Nejsou tady, takže komise. Pan Velten za komisi. Yes, yes, because I'm speaking on behalf of Campbell Bannerman. Yeah. Ah. Sturdy wants to speak. Yeah, good afternoon, thank you. Ano, dobré odpoledne, děkuji pane předsedo. Takže, k těmto dvěma bodům. Komise, komise samozřejmě vítá návrh dokumentu parlamentu. My jsme prošli celým tímto procesem. Už na začátku jsme předložili návrh, který umožní členským státům v rámci rozhodnutí rady podepsat. Ten dokument byl úspěšný a nyní jsme také tedy předložili tento návrh ratifikace. Chceme podpořit parlament, aby vydal souhlas k tomuto návrhu. Thank you. Děkuji. Robert Cerdy, člen výboru, se hlásí o slovo. Chce hovořit jménem jednoho ze stínových zpravodajů za EKR, takže prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem dorazil pozdě. Mé spojení nefungovalo, meškal jsem let. Takže za prvé, velmi souhlasíme s Davidem Martinem v této souvislosti a pokud jde o těch 115 podpisujících členských států, ty chceme vyzvat, aby co nejdříve ratifikovali dokument, tak abychom zajistili budoucí vývoj nebo pokračování vývoje v souvislosti s obchodováním se zbraněmi. Také jsme rádi, že Smlouva ATT byla vyjednána a uzavřena pod záštitou OSN a doufáme, že všechny členské státy OSN se stanou smluvní stranou budoucnu této smlouvy ATT. Pokud je o návrh usnesení k návrhu rozhodnutí Rady a mm, provádění této smlouvy, toto spadá do e, rozsahu výlučné kompetence EU, tak jak to navrhuje David Martin a souhlasíme tedy a pravděpodobně předložíme jeden nebo dva pozměňovací návrhy tak, abychom vyjasnili znění dokumentu. To je vše, pane předsedo, děkuji. Hlásí se ještě někdo další o slovo? Oba návrhy textů máte k dispozici ve složce. Lhouta pro předkládání pozměňovacích návrhů je stanovená na 19. prosince. Nyní bod 6. Evropská obchodní centra v Ázii. Toto je otázka k ústnímu zodpovězení. Jak jistě víte, tato obchodní centra v Ázii, v Číně a Indii mimo jiné se financují eh, z EU. V posledních letech se takto financovaly, čímž chceme podpořit zvláště malé a střední podniky působící na těchto trzích. Přeskum výkonu těchto center ukázal smíšené výsledky a rozhodně má komise v plánu se poučit z této první zkušenosti, tak, aby reformovala existující centra a také, když bude vytvářet či otevírat nová centra v nadcházejících měsících a letech. Z toho důvodu jsem se rozhodl, že položím komisi tuto otázku. Předám slovo autorům, nejprve Daniel Kaspary, EPP. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, Pan předseda eh, v úvodu k tomuto bodu pořadu jednání se zmínil o aktuální situaci. Již několik let eh, máme tři eh, takováto střediska v provozu, abychom vyzkoušeli, jak to funguje, jaké služby mimo jiné můžeme nabízet. A myslím si, že to je docela dobré a jsme si za jedno, co se týče vytýčeného cíle. Eh, chtěli bychom prostě se prosadit na světových trzích a chtěli bychom udělat také víc eh, pro vznik nových pracovních eh, míst. Víme, že některé země, jako například naše země, společně se svým se svou domácí ekonomikou je ochotná příslušné sítě budovat. V některých zemích tomu tak není a proto si myslím, že je bez pochyby Eh, užitečné, že se zde o to zasazuje Evropská unie. Otázka zní, jaké zkušenosti můžeme vytěžit eh, nyní z těch dosavadních třech středisek. Když se podívám na různé studie, které máme k eh, tomuto tématu, tak si myslím, že jasně Eh, jasné, že eh, určité věci je třeba zlepšit. Když se podíváme na to kriticky, tak eh, máme tam velké problémy, co se týče vztahu ceny a poskytnuté služby. To znamená, co za to dostaneme, nakolik jsou dobré tyto kontakty, jsou skutečně střediska dobrá pro to, aby splnila vytýčené cíle a já bych to zde chtěl vyjasnit také pro rok 2014, pro další rozpočet. E, máme plánovaná další střediska, to znamená Evropská komise e, otevře další takováto business střediska. E, Otázka je, aby komise také se společně za podpory parlamentu podívala na to, co zatím bylo dobré u těch dosavadních středisek, co běželo špatně, jakým způsobem bychom mohli stávající sítě ještě lépe implementovat do stávajících eh, možností. Proto bych bylo dobré, kdybychom se tímto tématem ještě trochu přesněji zabývali, protože já si myslím, když to bude fungovat a když to zvládneme opravdu postavit na nohy fungující evropskou síť, tak toho můžeme eh, těžit všichni. Buď eh, bychom mohli dále zlepšit spolupráci, anebo bychom mohli mít eh, další obchodování v konkurenčním prostředí. Mohli bychom se na to přesně podívat a mohli bychom z toho vyvodit patřičné závěry. Proto bychom byli velice rádi, kdyby tento dotaz byl schválen a kdybychom se mohli s tím obrátit také dále na komisi. Děkuji. Děkuji. Hlásí se ještě někdo další o slovo? Bertlange, SND. In der Tat. Ano, je to skutečně tak, že ta zařízení a ten eh, úmysl, který zatím vězí, eh, je, jsou správné. Eh, možnosti přístupu na trh a také možnosti eh, spolupráce evropských podniků eh, na třetích trzích. To chceme posílit. A samozřejmě by se tak mělo stát pokud možno co nejefektivnějším způsobem. Existují také různě národní, různá národní zastoupení, zařízení a také bychom tento úmysl měli přeskoumat. Eh, proto bychom se měli na tuto aktivitu podívat a případně eh, z toho eh, získat poučení v tom smyslu, abychom budoucí zařízení uspořádali pokud možno co nejefektivněji. Commission, Mr. Handke. Nyní pan Handke. Markus Handke. Děkuji. Já jsem TG Devko, Markus Handke. Chceme vám poděkovat za váš zájem v této věci a chci říci, že se musíme poučit. V řadě věcí se ze zkušeností můžeme poučit. Provedli jsme dvě hodnocení, to už zaznělo. Týká se to Číny a Indie. A nyní již na, oba tyto, na obě tato hodnocení navazujeme. Podnikáme další kroky. Poučení byla už zohledněna v těch činnostech, které byly zahájeny v roce 2013 a také ty, které připravujeme na rok 2014. Abych uvedl několik příkladů. Například zaměření na komplementaritu s členskými státy a s existujícími strukturami v členských státech. Jde také o zapojení organizací členských států a konsorcí, které jsou našimi smluvními partnery. Také se zaměřujeme na dvě činnosti. Jednak na informace o vstupu na trh a poradenství. To jsou dvě oblasti, kde si myslíme, že bychom mohli mít tu hlavní přidanou hodnotu. Také bych zmínil, že tyto činnosti jsou zpravovány v úzké spolupráci s DG DevCo, DG Trade a DG e Enterprise. Kolega z DG Trade a z DG Enterprise jsou tady také zastoupeni takže na toto navazujeme, zabýváme se tím a těšíme se, že budeme v budoucnu pokračovat také s podporou Evropského parlamentu. Děkuji vám. Hlasování proběhne o této otázce zítra. Um, item seven. Nyní bod 7. Tady máme vyměnu názoru s komisí. Jde o ochranu investorů a řešení sporů mezi investory a státem, takzvaný systém ISDS a investiční dohody Unie. Jak jistě víte, Lisabonská smlouva přiděluje investiční politiku EU jako výlučnou kompetenci, výlučnou pravomoc to znamená, že uzavírání investičních dohod nyní přísluší Evropské unii. Jeden z problémů, na který bylo poukázáno, je, zda a jakým způsobem by Evropská unie měla přijmout alternativní systém řešení sporů, jak by to měla zakotvit do investičních dohod. Konkrétně jde o arbitrážní panely. Jak jistě víte, jeden z prvních kroků spočívá v tom, že v rámci investiční politiky byly uzavřeny bilaterální eh, investiční dohody s členskými státy, jich více než 1200. Některé z nich, nebo většina z nich obsahuje systém ISDS, jiné zase ne. A v rámci vyjednávacího mandátu pro nové investiční dohody Unie se buď zvažuje zvláštní dohoda nebo konkrétní kapitoly na toto téma. Rada poskytla mandát a umožnila přijetí mechanismu ISDS. Toto téma je ovšem velmi kontroverzní, nejenom v rámci parlamentu, ale také v samotné radě. poslední době se toto stalo sporným tématem. Spochybňuje ho řada nevládních organizací. Objevují se různé obavy, nejenom týkající se našich investičních dohod, ale také pokud je o investiční dohody jiných významných obchodních partnerů, konkrétně Spojených států. Když posloucháte to, co zaznělo v souvislosti s TPP, tedy e, o tom transatlantickém partnerství, stejně tak, nebo stejné obavy se zmiňují i tady. Z toho důvodu bychom měli tuto problematiku projednat velmi podrobně. Vzhledem k tomu, že parlament má možnost věnovat se všem aspektům tak, abychom vytvořili nakonec informované stanovisko v této věci. Naším hostem zástupce komise je pan Rupert Schlagelmilch, který se zde objevuje pravidelně. Pravidelně se účastní našich zasedání a já mu nyní předávám slovo. Thank you, Professor Děkuji, eh, profesore Moreiro. Myslím, že správně říkáte, že věci se hromadí a proto komise eh, vřele vítá tuto příležitost eh, vrátit se k této otázce a říct si k tomu několik věcí. Myslíme si, že je třeba k tomu tedy si vyměnit názory a mm, budeme se toho účastnit. Už proběhla celá řada technické, technických briefingů a já bych tuto příležitost dnes rád využil k tomu, abych eh, řekl, jak jsme se dostali daleko a jak se debata vyvinula. Nejdříve eh, se ovšem trochu vrátím k eh, našemu sdělení, což je jádro politiky, kterou se snažíme naplňovat od roku 2010, tak jak ji podpořila Rada, parlament a samozřejmě i komise. V zásadě jde o to, že do FTA do budoucna budeme zahrnovat ochranu v investic a ISTS a také půjdeme cestou postupného vývoje systému, čili budeme pracovat v čase na tom systému. A to je, myslím, doufám, důležitý signál, který by neměl zapadnout. Tohle není nic nového. Sám jste říkal, že těch smluv je nějakých 1400 Většina eh, z nich mají eh, ty eh, doložky o urovnávání sporů a už devět členských států má bilaterální investiční smlouvy s USA třeba. A ty jsou docela podobné těm dalším smlouvám. Jsou tam pravidla o vyvlastnění a o spravedlivém zacházení a další. Takže v zásadě tady jde o to, že Kdyby chtěl americký investor eh, se eh, napadnout nějakou legislativu, tak ta možnost tu už tady existuje docela dlouhou dobu. To není nic nového. Nestalo se k tomu. A v těch smlouvách, které máme, hm, tak tam už byla řada případů, ale nic proti eh, evropské legislativě o zdraví a životním prostředí. Potom je tady eh, smlouva o energetické chartě, která také umožňuje, a už docela dlouho platí, a eh, používá tyto doložky eh, uvnitř EU. Takže ten systém prostě musíme už teď zohledňovat a proto je tady důležitý ten moment postupného vývoje. Nezapomínejme ale také, že máme zásadní přínosy z tohoto systému. Už jsem to říkal, evropské firmy jsou největšími uživateli tohoto systému. Ne američané, ale eh, evropští občané, kteří eh, cítí, že v mnoha ohledech musí se vracet k tomuto systému navzdory eh, nákladům a dalším obtížným věcem. Oni mohou zachránit investici a dělají to vlastně pro růst a pracovní místa v EU. A my jsme také největší investot mimo EU. E EU je zdaleka největší e, zahraniční investor a proto tedy potřebuje používat takový systém. V našich smlouvách není žádný závazek, žádný závazek FTA. Kolegové e, tady e, někteří si mysleli, že jakýkoliv závazek by se vlastně automaticky týkal investorů, a to není pravda, protože tady jsou jenom čtyři základní povinnosti a v zásadě jde o diskriminaci po usazení, vyvlastnění bez kompenzace. Vyvlastnění může být legální, tady je otázka a kompenzace eh, řádné a, a spravedlivé. Potom eh, pravidla transferu, jestli si můžete vyvést eh, své zisky z té země. A potom je tady ta otázka toho spravedlivého a rovného zacházení. To je taková ta zlověstná doložka, a k té se ještě dostanu. To jsou ty čtyři hlavní povinnosti, které e, souvisí s ISDS. Přístup na trh a další věci, e, ty, které byste chtěli mít v těch domácích předpisech, tak to vůbec e, v tom systému obsaženo není znamená to, eh, že můžete tato ustanovení eh, žádat jejich vynucení jenom, když dokážete prokázat, že byla porušena a můžete chtít jenom eh, očkodnění a ne jejich nápravu. To je rozdíl od systému VTO. Žádný investor nemůže napadnout naši legislativu nebo mm, říkat někde jinde, že potřebuje jiná pravidla. Je tady riziko, Eh, v očkodění, ale není tady žádné eh, riziko eh, změny toho, co myslíme si, že je legislativa ve veřejném zájmu. A když už o tomhle hovoříme, já dostávám dopisy k tomu každý den, tak se o tom tedy vede veřejná debata. Tam se vždycky bude hovořit, zejména u ekologické legislativy, o veřejném zájmu. Tady to je postupný vývoj. Případy ISDS, když k ním dojde, tak eh, proběhne arbitráž, ehm, která je tak dobrá jako ta pravidla, o které se opírá. Pokud ta pravidla nejsou jasná, tak se eh, možná dostaneme do výsledku, eh, který si nemyslíme, že měl být. Stará generace členských států, nebo jejich smluv, některá, některé z nich Eh, obsahují velice nejasné doložky. Hovoří se akorát o plné bezpečnosti, o ochraně, o spravedlivém zacházení a neříká se, co to je. A to, pokud chcete, je vlastně výzva, abyste to zkusili. No, jestli z toho systému něco nevyrazíte. Ty uh, um, případy na vysoké úrovni, o kterých se tady hodně hovořilo, je tady uh, případ případ eh, Philip Morris, eh, který napadá tabáková, tabákovou legislativu v Austrálii, pak je tady případ Vattenfall eh, v Německu, tomu se nebudeme vyhýbat, ty zatím nebyly rozhodnuty. Čili to jsme tak trošku nad rámec té diskuse. Je tady samozřejmě riziko, že je tady určité riziko napadení. Je to relativně nejasné, ty doložky. Ovšem musíme vyvodit z toho určité závěry a řešit tu kritiku. A vlastně e, všechny ty e, věci jsou e, teď otevřené vůči inovaci. Pokoušíme se teď stanovit úroveň ochrany. Měli bychom říci jasně, že normální legislativa pro veřejné účely je tedy není napadnutelná a že se tohle týká akorát eh, odepření řádného procesu eh, nepřistoupení eh, nebo přesně věcí vyjmenovaných v té smlouvě. Takže prostě pak se nemůže tvrdit, že došlo k nějakému porušení práv, které tam nebylo popsáno. A to se neliší vůbec od Spojených států. Spojené státy podle nafty se postaraly o to, aby se zachovalo to právo regulovat. A opravdu hodně daleko zašli e, e, k tomu, aby e, se nemohla napadat například normální legislativa v oblasti životního prostředí nebo tak podobně. My to děláme to tež. A to, že někdy někde nevyděláte, nemůže vést k eh, ospravedlnění nějakého vyvlastnění vaší investice. Vaše investice může být eh, prostě neživota schopná a, a musíte vy vlastně být skutečně poškozeni, nejenom tím, že tam už nevyděláváte. To tež platí vlastně o procedurálních věcech a o ISDS kde hovoříme o transparentnosti, protože lidé říkají, tam vlastně nikdo neví, co se děje, tak naše smlouvy budou transparentní, musíte eh, souhlasit eh, s podáním eh, těch žádostí, těch žalob. Budete si moci vybrat rozhodce, aby nedošlo k střetu zájmu, to se také nezaručuje podle řady smluv a potom je tam celá řada procedurálních věcí, které tam chceme zavést, zejména abychom se vyhnuli paralelním řízením. Nikdo by asi nechtěl eh, zjistit, že když eh, probíhá soud na, před domácím soudem, tak ještě bude mezinárodní arbitráž. To prostě nebude možné. Budete si muset zvolit. Takže k těm, na těchto věcech pracujeme a děláme to eh, tak, aby to bylo opravdu přispělo k těm bilaterálním smlouvám členských eh, států. A tak, aby to bylo eh, správně eh, vyvážené. pokud jde o to právo regulovat, což je to nejdůležitější pro zákonodárce po celé Evropě. Kdybychom tohle neudělali, tak bychom dospěli k pokračování stávající situace. Tam nejde o volbu eh, eh, ochrany investic podle ISDE a našich smluv nebo ničím. Tam jde o to, jestli evropská pravidla opravdu budou eh, fungovat a jestli se odstraní ty nejistoty, které nám teď zatemňují obzor. A doufejme, že pouze časem se tedy odstraní některé ty starší dohody členských států. kdy eh, bylo možné eh, nespravedlivým zacházením eh, nazvat úplně všechno. Děkuji, pane předsedo, za čas. Já jsem byl rád, že jsem mohl podrobněji vysvětlit, o co tady šlo. Já vím, že se asi budete ptát na ten konkrétní americký případ, ale jsem rád, že teď už jsem to tady mohl vysvětlit takhle, jako celek. Ano. My máme v zájmu jít co nejhlouběji a zjistit, přesné stanovisko komise. Nyní tedy zahajuji diskuzi k tomuto bodu. Daniel Gaspari EP, za EPP. V první řadě eh, srdečně děkuji za to, že máme příležitost hovořit o tomto tématu dnes. Eh, veřejnost se již eh, několik týdnů tím zabývá. Myslím si, že je to velice dobré, že Evropská komise také využívá nyní příležitosti a veřejně chce vysvětlit, co čem jde v tomto tématu, jak, co je s tím možné dělat a co není možné. Proto jsem velice rád, že jsme e, měli možnost e, v tomto výboru o tom pohovořit a chtěli bychom být informováni co nejpodrobněji a nejšířej. Naše politická skupina e, se zabývá především třemi věcmi. Za prvé, máme takovou situaci, že ve veřejnosti se diskutuje o tom, zda vůbec dává smysl takové úpravy e, řešit nějakou dohodou a jestliže ano, tak do jaké dohody to zahrneme, do které ne. Samozřejmě vidím, že zde máme určité dilema. Na jedné straně jsme, máme do činění se zeměmi, které mají jasný systém, nezabývají se pouze teorií, ale také to prakticky realizují. A taková opatření vlastně nepotřebují. Ovšem problém, který z toho vyplývá, eh, když budeme hovořit o dohodě se Spojenými státy, Eh, jenom abych uvedl nějaký příklad, tak já si myslím, že tuto dohodu budeme moci uspořádat také tak, že tyto úpravy v ní nebudou, eh, protože si myslím, že to našemu vztahu neposlouží bezpodmínečně se Spojenými státy. Na druhé straně vyjednávači Evropské komise hovoří s Číňany a v Číně máme komunistickou diktaturu. Ta je prokázána a v mnohých případech zachází opravdu velice své volně s investory ze zahraničí. A potom se ptám, co chceme od Evropské komise jako Evropský parlament, když řekneme, že spojený, se Spojenými státy nebudeme něco takového vyjednávat, ale s Číňany ano. Eh, protože eh, ano, eh, když se řekne dobře, když nepotřebujete určité prostředky s Spojenými státy, tak vlastně s Číňany také ne. A pak musíme hledět na to, abychom měli někde nějaký právní stát a potom bych vlastně nám docházejí argumenty. Já si myslím, že zásadně bychom měli tyto věci mít v dohodách a u těch zemí, eh, kde existuje nebezpečí, že naši investoři budou poškozeni, tak prostě tam nebudeme takové dohody vůbec uzavírat, protože mě napadne hned 10-20 zemí, kdy můžu říci, že u takovýchto zemí takové dohody vůbec nedávají smysl. Kdybychom mohli ještě si vzít trochu času projednat toto téma na některém zasedání našeho výboru, tak si myslím, že by to bylo docela dobré. Dovedu si představit, že, bychom eh, naše, že naše oddělení by mohlo nabídnout nějaký workshop a mohli bychom ho spořádat v rámci zasedání koordinátorů. Ještě druhé téma. Každopádně bych rád eh, měl zajištěno to, aby eh, tyto úpravy, když už je Evropská komise uzavírá, tak aby skutečně bylo vše vyčerpáno, co se týče Eh, právních hledisek a také justičních hledisek. Ten systém, který máme v Evropě, tak si myslím, že je přiměřený, když požadujeme od zahraničních investorů, eh, eh, že že evropské soudy přeskoumají naši legislativu, než uzavřou s námi nějaké dohody, tak já bych byl velice vděčný Evropské komisi, kdyby toto při vyjednávání také mohla zásadně zohlednit. A za třetí, Eh, byla vyjádřena zde určitá pochybnost, že ztrácíme určitý prostor pro jednání, když eh, nedáváme jasné možnosti zahraničním investorům. A například co se týče Německa, tak eh, když vystupujeme z atomové energie, tak dejme tomu provozovatele Eh, jaderných elektráren sedí v Německu a pak je tam Vattenfall, který pochází ze Švédska. A ten má prastarou dohodu o ochraně investic s Německem a najednou, eh, když se má vystoupit z jaderné energie, tak žalují ve Spojených státech. Já si myslím, že to není na místě. Nevím přesně, jak vypadá právní situace v této bilaterální dohodě a já říkám, že bych si přál skutečně, aby Evropská unie to zajistila, a poznámka pana předsedy, aby eh, řečník hovořil trochu pomaleji. Ano, eh, když eh, bychom měli prověřit příslušné dohody, tak jak můžeme zajistit, aby v těch dohodách ne, se zahraniční investoři nesvévolně zvýhodňovali vůči domácím investorům, protože taková dohoda by měla posloužit tomu, aby se e, zajistilo nediskriminační zacházení s investory ze zahraničí. Když dejme tomu Vattenfall, E.ON a NBV z Bádenska a Württemberska, podle, své legisla- podle naší legislativy musí odpojit své elektrárny a Vattenfall jakožto zahraniční investor, toho se týká stejná úprava jako e, domácího investora, tak si myslím, že v rámci bilaterální dohody není možné, aby zahraniční investor na tom byl lépe. A e, musíme zajistit prostě, že tady je nějaká ochrana investic. co nemůže být zvýhodňování Eh, zahraničních investorů. Eh, tady je to diskriminační úprava. Když například v jeho americké zemi nějaký jeho evropský investor má být bez jakéhokoliv očkodnění vyvlastněn, tak jakým způsobem je možné eh, znevýhodňovat ty zahraniční investory vůči domácím. A to jsou případy, kdy prostě to musíme zajistit v takových dohodách. Já říkám ještě jednou, co se týče těchto témat, o kterých jsem se právě zmínil, tak bych byl velice vděčný, kdybychom si ve výboru, ať už před volbami nebo po volbách, našli dostatečný eh, časový prostor pro to, abychom o tom hovořili. Máme Singapur, eh, Kanadu a potom celou řadu dalších témat, který se to týká a opravdu eh, v nejbližších týdnech a měsících bychom se měli závažně zabývat těmito tématy a zamyslet se nad tím, protože naši evropští investoři, kteří se opravdu extrémně angažují v zahraničí a také přispívají k růstu v e, těch zemí, kde investují, tak e, by to mělo opravdu e, jim prospět a ne, aby padli za oběť určitým zájmu. Eh, nechci, aby se ta diskuze dnes uzavřela. Rád bych, abychom toto téma projednávali na dalších zasedáních výboru. Děkuji. Next, uh, Bernd Lange, SND. Dále Bernd Lange, SND. Děkuji, pane předsedo. Celé této diskuzi si kladu otázku, kdo je vlastně ta pohoná síla. Když si vezmeme průmysl, tak eh, je to dejme tomu Kanada a Spojené státy, tak ti nemají vůbec potřebu eh, pro takové eh, ochrany investic. A když eh, se pozeptám u vlád Evropské unie, tak eh, tam v podstatě také není nikdo, kdo by se nějak vášnivě o to zasazoval. Kdo to teda chce popohnat ku předu? Může mi na to dát někdo odpověď? A pak mám čtyři konkrétní otázky. Ta jedna se vztahuje na to, co Daniel Kaspáry zmínil jako třetí bod eh, ve svém eh, příspěvku, to znamená ta nediskriminace. V dohodě CT eh, tam je to sformulováno tak, že právo pro legislativu, jakožto výjimka GATT, bylo to sformulováno jako výjimka pro GATT. A že vše by mělo probíhat nediskriminačním způsobem. Neznamená to ovšem nakonec, abychom toto dodrželi, že celkově se sníží úroveň legislativy, ne tak, jak se Daniel obává, že by se řeklo, že máme eh, různé způsoby zacházení s investory, jestli jsou to eh, zahraniční nebo tuzemští, ale že bychom zabránili tomu, že ta legislativa celkově se prostě sníží její úroveň. Druhá otázka. Jak to vlastně vypadá s most favorite eh, clause? Právě co se týče Kanady, když se na to podíváme, tak eh, ta je výjimuta z ISDS, ale jiné smlouvy, které to mohou také obsahovat, eh, to neobsahují. Neexistuje zde riziko, že by ta, pomocí takové doložky se mohla obejít legislativa? Zmínili jste se o tom modelu nutné modernizace. Je tam modernizace eh, v rámci dohody s Kanadou domluvena, je to ten návrh pro budoucí dohody, ale kde máme eh, jakousi laťku pro tu modernizaci systému ISDS. A můžeme vlastně zaručit, že ta úroveň, která byla dosažena v rámci CT, se dosáhne také v jiné konstrukci. A čtvrtý bod, ten eh, je v souladu s mými předchozími otázkami, kde máme konkrétní případy, Eh, toho, že evropští investoři v zemích OECD, zejména ve Spojených státech, ne, by neprosadili své právo normální právní cestou. Eh, jestliže tady skutečně bude nějaká konkrétní potřeba, tak ta diskuze o tom mechanismu ochraně investic eh, bude vůbec postavená v potaz. Eh, vyplatí se to vůbec politicky eh, nastoupit do nějakého sporu, když nemáme vůbec potřebu? A pak nakonec eh, ta dohoda se Spojenými státy by se dala do veřejné diskuze. Já si myslím, že to se nevyplatí. Question marks. Uh... To jsou tedy otázky nyní Robert Sturdy za EKR. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych chtěl komisi poděkovat za velice podrobné informace. Řada toho už zasněla. Je pravda, že existují některé významné obavy, například pro zapojení eh, ISDS do ISD z Kanady. Když se totiž podíváme zpět, my jsme to tam nezapracovali do dohody s Koreou. Já jsem se zabýval Koreou. A myslím si, že celý ten proces by měl být hlavně transparentní. Doufám, že se k tomu jako výbor budete moci připojit. Já bych měl poměrně jednoduchou otázku. Všichni chceme zajistit ochranu investorů, tedy všude tam, kde investujeme, ve všech zemích a investuje se do různých oblastí a určitě chceme zajistit určitou míru stability. Pokud se ale nemýlím, nevyřešilo by to tu situaci v Argentině s Repsolem, nebo ano? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za informace od komise k tomuto tématu, které nás zabývá, kterým se, kterým se zabýváme již několik měsíců. Já bych začal vlastně tam, kde kolega Lang právě přestal. Můžete nám skutečně uvést případy, kdy evropští investoři ve státech OECD, ve Spojených státech nebo v Kanadě utrpěli nějakou škodu? Já si myslím, nebo já alespoň jsem takové případy nenašel. Ale naopak, máme dostatečné množství případů v Kanadě eh, firem ze Spojených států, eh, kde se skutečně tamnější legislativní úprava obchází tímto postupem. Nebo Chevron, Chevron v Ekvádoru. E, to je takový příklad, kdy opravdu to tvrdě šlo proti investorovi. Eh, to bylo poznání, eh, poznatky investora, konkrétní ústavní situace a legislativní situace, investoval tam a nyní se pokouší prostě nějakým způsobem eh, ta pravidla obejít i ve zcela konkrétním politickém kontextu. A to, mm, nevím, jak jste to právě řekl o Číně, že to je komunistická diktatura, ale když někde chceme investovat nebo chceme naopak, že u nás ve členských státech Evropské unie u nás někdo kdo bude investovat, tak musíme vytvořit nějaké bilaterální podmínky pro to že ta hospodářská spolupráce eh, také bude probíhat eh, na nějakém vývoji hospodářském, to znamená vytváření pracovních míst a tak dále, eh, aby to bylo bez nějakých obav. A e, naopak bychom se měli takovými úpravami podívat do budoucna. To, co máme momentálně situace s e, ochranou e, zájmu nebo tak, to, co musíme upravit, ale to by mělo mít trvalý udržitelný charakter. Takže nevím, Eh, jestli možná Bende teď právě, dejme tomu, neexistuje potřeba, ale principiálně to nepotřebujeme. Měli bychom eh, se skutečně zde zabývat hospodářskou spoluprací, eh, která odpovídá příslušným národním úpravám nebo i úpravám jednotlivých spolkových zemí v Německu. A tím bychom měli také zvýšit podnikatelskou činnost a podnikatelskou jistotu, bezpečí. Když eh, se dohodne v Německu eh, energetická změna, tak eh, samozřejmě je logické, že se musí prostě tím zabývat podniky a vymýšlet nové možnosti zásobování energií. Ještě otázka také na adresu komise. Myslím, kolegové se již o tom také zmínili. Jaké je, jak vypadá to rovné zacházení? E, tuzemští a zahraniční investoři. Zde prostě nem, nepotřebujeme a nemůžeme mít žádné zvýhodňování zahraničních investorů. To musí být upraveno, protože to je důležité také pro eh, arbitrážní řízení před normálními soudy. Komise, Komise máte zpět slovo. Zazněla řada otázek. Očividně respektive padá otázka, zda by komise na tomto měla trvat, když se objevují tak závažné námitky. To byla pouze jedna z otázek, která zazněla. A nyní vám tedy předávám slovo. Můžete zareagovat. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tím, že toto jsou ústřední otázky. Možná jsem se k tomu měl dostat už dříve. Ta první věc je trochu odlišná. Jde o to, zda můžeme vytvořit takový systém, který uplatníme pouze na některé části světa a ne na jiné. A jak bychom potom reagovali na ty otázky konsistentnosti ze strany našich partnerů. Já nahlížím na tento argument se sympatiemi, sympatiemi protože těžko naleznete nějakého partnera, který by vám řekl, že jejich domácí systém je ideální. To je pouze část toho argumentu, A myslím si, že to, že průmyslové odvětví nepovede nějakou značnou kampaň, to neznamená podle nás, podle komise a dalších, že bychom měli přistoupit k této nediskriminaci. Máme řadu případů, v souvislosti s Kanadou i USA. Kanada například velice rychle ruší licence a v právním, v právním kontextu je to považováno za diskriminační jednání. jak vyvlastňování dochází. A také ve Spojených státech k tomu dochází. Já jsem pracovala na několika případech, kdy investorům uh, hrozily, hrozila řada věcí, například jednali s Kubou. Máme případ i ve VTO, v souvislosti s investicemi, takže i se zemí jako Spojené státy můžete zjistit, že tam je zahraniční investor diskriminován. Musím připomenout, že celá ta otázka očkodnění 700 miliard po finanční krizi neexistuje ve Spojených státech žádné základní pravidlo nediskriminace. My EU máme takové pravidlo, když například nějaký americký investor chce usadit tady, ale není to naopak, když naopak evropský investor se usazuje ve Spojených státech. Ve Spojených státech tedy nic takového neexistuje můžete dosáhnout svého pouze prostřednictvím investiční dohody s USA a potom to nemůžete navíc vymáhat, protože mezinárodní smlouvy nejsou vymahatelné v právním systému USA. Myslím, že toto je tedy opravdu problematická právní záležitost. Mnohé naše společnosti to vůbec ani nenapadlo. Říkali si, toto jsou Spojené státy, víme, že vždy, když se tady chceme usadit, nemáme tato práva, ale pokud chceme, aby v rámci typ bylo toto zakotveno, měli bychom také zmínit tuto otázku řešení sporů mezi investory a státem. Proti USA a naftě bylo vedeno 20 případů. Ani jeden se nepodařilo vyhrát, a to z řady důvodů. Minimálně ale existují lidé, kteří mají pocit, že jim bylo uškozeno a jdou tedy k soudu. Jsou ochotni vydávat prostředky. Možná, že workshop na toto téma by to mohl lépe mm, osvětlit. Já nemám časy tady tomu všemu věnovat. Ale někteří lidé využili tento systém. Někteří udělali určité chyby a je nutné například splatit určitou částku předtím, než eh, podat žalobu. Každopádně probíhají investice oběma směry v objemech miliard. K těmto problémům nedochází sice každý den, ale přesto to neznamená, že pravidlo na toto téma by pro nás nebylo prospěšné. Ještě jednou opakuji, že toto stejně už existuje. Máme devět členských států, kde by jejich společnosti mohly případně žalovat korejské, mexické a další společnosti by mohli potom část EU, které, EU, která by takto nemohla postupovat, což není uspokojivé. Ale existuje tedy řada argumentů, které by se daly použít v této souvislosti. Musím říct, že tyto výhody také musíme chápat v kontextu rizik. O rizicích jsme hovořili, právníci se tím zabývají, ve Spojených státech vždycky najdete právníka, který podpoří jakékoliv, eh, jakýkoliv případ, takže my musíme hlavně zajistit, aby ta pravidla byla nastavena správně. Určitě by to pro nás mělo nějaké přínosy. Pokud dovolíte ještě 30 sekund. Otázka paralelního řízení, to zmiňoval pan Kaspary. Souhlasím, s tím to mohu souhlasit. V rámci nového systému když investor použije systém ISDS, tak musí ukončit řízení ve svém členském státě. To je důležité. My samozřejmě nechceme, aby běžela paralelní řízení a stejně tak jako v případě Vattenfall, pokud se k tomu mohu vrátit, tak to nebrání eh, německé společnosti, která použije domácí systém, použít také systém řešení sporu mezi investorem a státem. Tady bych ale ještě uvedl, že článek 15 německé ústavy vám zajišťuje větší ochranu než klasická ochrana investorů, ta pravidla pro vyvlastnění, tak jak je definujeme nyní. Nechci zacházet do podrobností, nejsem tady v pozici právníka, ale jeden z věcí, jedna z věcí, která je tady relevantní, je to, že neexistuje dostatek transparentnosti. Neexistuje přístup k dokumentaci, takže vlastně ani nevíme, o co Vattenfall přesně žádá. Podle mne by to tady v tomto případě také fungovaly. A po, potom poslední otázka Repsol. Španělsk, Španělsko, nebo španělská společnost e, žalovala Argentinu v rámci systému ISDS, vyvstalo několik právních otázek, bylo, týkalo se to pouze jedné společnosti, takže vyvstala otázka, kdo je diskriminován. Přesto my jsme to eh, zmínili na OECD, také jsme hovořili se španělskými orgány a Španělsko se nakonec rozhodlo, že využije systém ISDS. Vyvstávala i jiná řešení, ale já myslím, že ten tlak toho, že by prohrála i tento případ, Argentina v té době zaplatila něco, co dlužila více než 10 let, 10 let starého případu a já myslím, že tedy existuje tento nátlak. ISDS znamená, že vše může fungovat i po mnoha letech, takže bychom neměli podceňovat tento nástroj. I když, jak jsme se všichni shodli, to může dost dlouho trvat. Děkuji. Můžete zareagovat na to, že ISDS zahraničním investorům poskytuje větší ochranu než eh, národním investorům? Děkuji za to, že mi to připomínáte. Já jsem se snažil říci v souvislosti s tím vyvlastněním, že pokud je o ochranu práva, ty nediskriminace, možnost převodu a tak dále. Tam naše ústavní práva, práva členských států jsou minimálně taková. To znamená, investiční pravidla nikdy nepůjdou nad rámec tohoto. To pokud je tedy ta hmotná práva. Jinak bychom dost těžko vysvětlovali, že zakotveme nějaká práva, která nejsou zakotvena v ústavě. Pokud je o procesní práva, tam jsme se snažili říci následující. Když máte dvě právní řešení, a to není neobvyklé například v obchodě nebo v obchodních vztazích se často používá arbitráž místo soudu a tak dále, tedy musíme zajistit, že Tyto procesní pravidla jsou předvydatelná, ještě jsem nehovořil o tom mechanismu odvolání, to je také systém, eh, součást toho systému v rámci ISDS, tedy je důležité, aby to bylo předvydatelné a aby to neposkytovalo žádná dodatečná práva v podobě nejasných doložek, jak jsem právě říkal. To jsme se snažili vyřešit během celého procesu a říci, že když se zvolíte ISDS, tak se nemůžete obrátit na domácí soud. Každopádně nechceme udělovat větší procesní práva nebo jiný systém důkazního břemena a tak dále. Takže souhlasíte s tím, že ISDS je rychlejší, že tím pádem investoři budou mít k dispozici rychlejší mechanismus řízení než národní soudy, kde to může trvat roky. Roky a roky, než se to dostane z soudu, od soudu první instance až například k ústavnímu soudu je toto výhoda, kterou poskytujeme zahraničním investorům? Pokud dovolíte, to také bude záležet na situaci. Některé případy, které jsme zmiňovali v rámci té veřejné debaty, například Ekvádor a tak dále, tam, stále ještě řeší, tam se stále ještě řeší to řízení o zrušení, protože třeba půl miliard, které byly tak stanoveny se spochybně, spochybní bylo to spochybněno. Šlo tam o vyvlastnění společnosti. Obecně myslím, že mezinárodní arbitráž v jakékoliv podobě může být rychlejší než eh, řízení u soudu. To platí i pro země OECD a mm, rychlost řízení, eh, řízení, ale to není problém. Do záznamu já jsem to, pos, jsem, jsem to chtěl pouze zmínit jako otázku a to je tedy konec této diskuze. Helmut Scholz. Promiňte, pane předsedo, já mám ještě dva takové doplňující dotazy, protože přišel právě ten příklad. Co se týče toho, té možnosti zasáhnout, právě se řekl, že právě zahraniční investoři téměř nemají šanci před soudy ve Spojených státech dostat za pravdu. Eh, že neexistuje příslušný dokument. Ale to se týká Francie taky, když eh, se podíváme na článek 50 francouzské ústavy. Takže tady máme eh, prostě právní úpravu, kterou každý investor zná. Proto tuto možnost zasáhnout. Eh, jak to vidíte? Jak to vidíte z hlediska mezinárodního, národního a soukromého obchodního práva? A druhá otázka. No, o víkendu jsem byl právě v Madridu. Noviny jsou plné žalob eh, soukromých firm, eh, které žalují španělský stát. Uh, Eh, protože eh, se odstraňují solární zařízení a najednou jsou konfrontováni se svou ekonomickou situací. Jak hodnotíte potom takovouto otázku? Víme eh, ve Španělsku, o, čeho, o čem hovoříme. Komiš? Yes, thank you. Děkuji. Já myslím, že eh, vždycky se musíme dívat na to, co děláme doma sami. Nicméně pokud je o ta základní pravidla, tak tam máme eh, systém, který, myslím, už eh, teď funguje prostřednictvím evropských smluv. Jak ten francouzský systém prostřednictvím té národní registrace mm, vyřešil tu otázku, to opravdu nevím. Nejsem právní odborník na žádná ta ústavní práva členských států, nicméně můžu si to vzít sebou máme eh, podobné eh, problémy, pokud jde o to zboží dvojího užití, to je jasné. Další věc. Co se teď bude dít ve Španělsku s energetickými dotacemi? My určitě chceme eh, chránit už ty, kteří investovali, kteří si postavili ty solární panely a tak dále. Ono je těžké jako tohle retroaktivně nějak změnit co se stane ve Španělsku, uvidíme. Nicméně je tady otázka určité rovnováhy. Eh, u nás eh, se eh, prostě ty naše právní systémy obyčejně chrání ty investice na místě. Já myslím, že se o tom rozhodlo na trojce. Španělsko nemělo žádnou příležitost intervenovat. Takže to je trojka jménem EU do toho zasahuje a španělský stát prostě to nedostává pod kontrolu. Nicméně eh, oni by neměli eh, dodávat jenom zahraničním investorům, ale i národním investorům. Není to tak? Komise ještě něco závěrekem? Děkuji, pane profesore Moriero. Eh, tahle debata eh, pro nás eh, samozřejmě je velice cená. A, a říkali jste, že potřebujeme víc podrobnějších debat, tak uznáváme. My jsme eh, připraveni zúčastnit se jakéhokoliv semináře nebo eh, tak podobně. Případně eh, reagovat nějak na věci, jako teď, když jsem nemohl odpovědět. Někdy později, takže kdykoliv rádi zase na váš výbor přijdeme. No dovolte provokativní otázku. Pokud dobře tu situaci sleduji, tak myslím, že ten tlak proti ISDS uh, roste. Není to, nevypadá to jako u akta, nebo snažíte se eh, mm, něco dělat proti tomu tomu hnutí proti eh, ISTS? Já si myslím, že se musíme eh, pokusit tohleto ovlivnit. Budeme, uděláme to, co eh, bude v našich eh, silách, abychom vytvořili nějak, abychom měli nějakou eh, vzdělanou debatu. Myslím si, že tu tady vedeme. To je, o toho jsme placení. A myslím si, že to je vlastně i náš mandát a naše vyjednávací eh, náš vyjednávací mandát, o to máme na to, my jsme na to jednomyslnost na radě. No tak já s tím mám problém. Já jsem eh, hlasoval pro akta, ale byl bych byl i jeden, eh, byl jsem jeden z mála, tak nebyl, nechtěl bych eh, nakonec být jeden z mála, kdo bude hlasovat pro tuto smlouvu. Jo, mikrofon. Takže budeme pokračovat zítra v 9. A teď pokračujeme zasedáním in camera. Eh, stavu průběžných, eh, probíhajících vyjednávání. A eh, zítra tedy začneme s tím zasedáním in kamera.